liebe Kollegen. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych znovu zahájit schůzi, kterou jsme včera přerušili a začneme projednávat bod 9 a to je hlasování. Protože to bude elektronické hlasování, chtěl bych nejprve provést určitou zkoušku. Můžeme přistoupit ke zkoušce elektronického hlasování. Má prosím každý svou hlasovací kartičku? Jedna chybí. Paní Gresle sebou nemá kartičku. Dobře, tak to zaznamenáme jinak. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Takže končím elektronické ověření ještě vteřinku ověření elektronického hlasování. Dobře. Přistoupíme tedy k hlasování. Amendment of regulation a je to změna nařízení 1073 z roku 1999 o vyšetřováních prováděných Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF. Spravodajkou je paní Ingeborg Gressle a budeme Eh, hlasovat o tomto návrhu usnesení v celku. Chcete něco říci? Ano, děkuji. Chtěla bych upozornit na to, že navrhujeme následující postup. To znamená, že dnes budeme hlasovat o textu, který předložila Rada, protože chceme Radu ujistit, že náš výbor nepředloží žádné pozměňovací návrhy, ale za naši frakci a pravděpodobně i ostatní frakce naznačí, eh, že budou eh, nějaké pozměňovací i návrhy na plenárním zasedání, protože e, z zkušeností se domníváme, že je třeba činnost OLAFu posílit, alespoň některé pasáže v přepracovaném textu společného stanoviska by měly být ještě jasněji formulovány a to je podstatný cíl těchto tří pozměňovacích návrhů, kolem níž se ještě se skupí další pozměňovací návrhy technické povahy. Včera jsem dlouho diskutovala eh, s těmi, které to zajímá, zda má smysl předložit pozměňovací návrh k otázce, aby eh, bylo možné spochybnit eh, u soudu zprávu o vyšetřování OLAFu, protože v současnosti to není eh, možné spochybnit z hlediska správnosti u soudu. Jediné je možné požadovat očkodnění na základě takovéto zprávy. Pro právní jistotu v Evropské unii pokládám za eh, nutné, aby zpráva úřadu OLAF eh, mohla eh, být předmětem žaloby u Evropského soudního dvora. Na tom se momentálně ještě pracuje. Já tedy nevylučuji, že eh, na červencovém plénárním zasedání se budou projednávat čtyři pozměňovací návrhy. Termín k předložení příští týden a chtěl apelovat na kolegy, musíme s radou jednat a já jsem se dozvěděla, že i rada je ochotna to ještě jednou zvážit a myslím, že stojí za to eh, to vyjasnit. A eh, nebudeme tedy dnes eh, hlasovat o skute- jenom o tom skutečném textu, ale příští týden budou ještě předloženy pozměňovací návrhy. Děkuji. Ano, děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo e, s tím souhlasí, zvedněte prosím ruku. Ale myslím, že je e, třeba e, zvolit elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Everybody voted, vote is closed. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 16 hlasů pro a nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Eh, next, eh, next, next Abstimmung. Další hlasování se týká konečného návrhu eh, stanoviska pro mandát pro třístrana jednání o rozpočtu na rok 2014. Spravodajem, navrhovatelem je Jens Gajer. Máme oddělená hlasování Eh, která jsme navrhli pro odstavec 3. Kdo je pro, zvedněte ruku, kde je proti. Jeden proti, jeden se zdržel, většina je pro odstavec 4, eh, číslo 2, kde je pro, zdržel se, zamítnuto, eh, přijato, pardon, 4, kde je pro, zdržel se, proti, přijato kdo je pro? Zdržel se proti. Návrh byl přijat pět. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A pozměňovací návrh sedm. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Elektronické ověření. Sedmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zehn, je 10 hlasů pro, 6 proti a jeden se zdržel. Návrh byl přijat. Děkuji. Pokračuji pozměňovacím návrhem číslo 6. Kdo je pro šestku? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, 7 pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec D, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, držel se, přijat. E, dále usnesení e, v tomto znění elektronické ověření. Hat jeder abgestimmt? Všichni hlasovali. Končím tedy hlasování. Hlasování je u konce. 16 hlasů pro, eh, jeden proti, jeden se zdržel. Návrh byl tedy přijat a dostáváme se ke zprávě paní Esther de Lange směrem k účinnějšímu a nákladově efektivnějšímu výkladu v Evropském parlamentu. Pozměňovací návrh 4. Kde pro? Proti? Zdržel se? Elektronické hlasování, zahajují hlasování, pozměňovací návrh 4. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 9 proti, 3 pro, návrh byl zamítnut. Pan Kalfin, mimo eh, mikrofon, vy jste nemohl hlasovat. Dobře, Zopakujme to. Funguje vaše hlasovací zařízení? Dobře. Zopakujeme hlasování, aby to bylo naprosto jasné. Opakuji hlasování o pozměňovacím návrhu 4. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne? Takže pořád ještě můžete hlasovat. A hlasování u konce. Dobře. Paní Gresle nemá hlasovací kartičku a vy jste pr- proti, paní Gresle. Tak je to 10 na 10. To znamená zamítnuto. Jaká škoda. A nyní pozměňovací návrh 5. 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme to. Pozměňovací návrh 6, hlasujte prosím. Všichni hlasovali? Ještě ne, jak se zdá. Hlasování je u konce, všichni hlasovali. Paní Kresle, jste pro nebo proti? Dobře, takže je to 11 ku 18. Pozměňovací návrh 7. Den další, kdo je pro sedmičku, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh Paula Rubika, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Pro Paní Delange, zpravodajka, ano. Aby to bylo naprosto přesné, eh, je to ústní pozměňovací návrh pana Rubika a já bych to chtěla ještě doplnit, aby bylo jasné. Eh, jsou tu tedy ty ta, poté eh, trvá, že insist by mělo být podpora multi, vícejazyčnosti při eh, tlumočení. To jsou běžná pravidla, které je třeba respektovat. A Potom následuje vysvětlení pana Rubika a vysvětleno je to v textu, který máte před sebou. Jsou nějaké e, námitky proti vysvětlení paní zpravodajky? E, můžeme tedy hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu a doplnění zpravodajky, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Je to pozměňovací návrh 11. 11. Elektronické hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Je to 11 na, vůči 19, takže návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? proti, zdržel se, musíme to ověřit, pozměňovací návrh 12, eh, děkuji za upozornění. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme to elektronické hlasování ke třináctce. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 1. Úvodního ustanovení A, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 3, kde pro, proti, držel se, přijato. Ověříme to. Pozměňovací návrh 3, elektronické hlasování. Its vote is closed. Konec hlasování. Paní Kresle, jste pro nebo proti? Dobře. Takže je to 12 a 9 zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém eh, návrhu, a to elektronicky. Všichni hlasovali. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Dvacet 20 hlasů pro a potom nula. Blahopřeji tedy eh, paní zpravodajce STD Lange. Ja, meine Damen und Herren, wir sind damit Dámy a pánové, tím jsme prošli celým hlasováním. Já děkuji zpravodajům a zpravodajkám a členům sekretariátu, kteří nám pomáhali a budeme pokračovat podle pořadu jednání a sice bodem číslo 12. Jedná se o výroční zprávu dozorčího výboru OLAF za rok 2012, vyšetřování OLAF a otázky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům. Já vás vítám na eh, této dnešní výměně názorů a zejména vítám generálního ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům pana Giovanniho Kesslera sálu panuje velký neklid. Smím vás poprosit, abyste eh, se uklidnili a případně vedli eh, bilaterální rozhovory eh, v předsálí. Pane Kesslere, srdečně vás vítám. Na posledním zasedání jsme měli málo možností vést s vámi rozhovor, protože vypršel časový limit pro tlumočení. Přáním našich členů je vstoupit intenzivněji do dialogu s vámi, to samozřejmě předpokládá, aby eh, všichni zúčastnění eh, postupovali velmi ukázněně. Po dohodě s koordinátory v rámci včerejšího koordina- eh, zasedání koordinátorů navrhujeme Eh, pro dnešní den stejný postup, jaký uplatňujeme během slyšení eh, dezignovaných komisařů. To znamená, že eh, poslanci budou pokládat stručné otázky, jejich řečnická doba bude omezena a sice na jednu minutu pro členy výboru a poté bychom požádali pana Kesslera, aby rovněž podal stručnou odpověď v rámci dvou minut, a tak abychom eh, měli možnost eh, a dali možnost eh, co největšímu počtu poslanců tázat se. Chtěla, chtěl bych ještě poukázat na to, že jsme vám zaslali dotazník obsahující otázky určené jak dozorčímu výboru, tak i Olafu samotnému a také na eh, komisi. Bohužel my jsme museli konstatovat, že přibližně 40 otázek určených OLAFu a eh, komisi eh, zodpovězeno nebylo. Nemohlo být údajně protože se stále ještě jedná o eh, řízení, které je v běhu, není ukončeno. Doufáme ale, že dnes získáme doplňující informace, zejména v těch případech, kde jsme nabili dojmu, že eh, ta která otázka mohla být zodpovězena, protože eh, tyto záležitosti byly částečně již zveřejněny i v médiích a jménem výboru bych to chtěl hned předeslat, abych případně předešel kritice některých členů výboru. V tomto ohledu je pro nás eh, samozřejmě úcta vůči parlamentu a respekt vůči parlamentu důležitá. My se nacházíme nyní 8 měsíců po vynuceném odchodu pana komisaře Daliho. Celá řada otázek zůstává e, otevřená a e, již od 20. května výbor pro rozpočtovou e, kontrolu má mandát od konference předsedů věnovat se této otázce vyšetřování odchodu pana Daliho a také s otázkami, které bez tak vyplývají eh, z našeho mandátu a rozsahu působnosti ve vztahu k OLAFu. Také tedy nemůžeme akceptovat, eh, že naše otázky nebyly zodpovězeny, eh, když Zároveň zjišťujeme, že k těmto otázkám eh, bylo zaujato stanovisko například v některých eh, mediálních eh, vystoupeních zástupců OLAFu. To skutečně nemůžeme a nechceme akceptovat. To bych rád předeslal v úvodu. A nyní navrhuji, abychom zahájili diskusi a sice eh, podle jednotlivých frakcí. Eh, pane eh, řediteli, my jsme vám poskytli prostor pro vyjádření na posledním zasedání, ale neměli jsme příležitost, respektive nedali jsme příležitost našim, dát našim členům prostor. Takže nyní má slovo pan Kalfin, koordinátor. Děkuji, pane předsedo, a já bych eh, se rád omluvil, že jsem nebyl přítomen na zasedání koordinátorů a Jens Geier se nemůže zúčastnit ani dnešního zasedání výboru, ale eh, samozřejmě podporuji eh, vámi navržený postup. Myslím, že musíme vyslechnout odpovědi na co nejvíce otázek během tohoto zasedání a s ohledem na průběh minulého zasedání. Přesto si eh, myslím, že již eh, v úvodu bychom snad generálnímu řediteli měli poskytnout alespoň pět eh, minut, aby předložil několik základních informací. Stále mám dojem, že nejsme skutečně investigativním orgánem. V rámci normální konverzace můžeme případně omezit čas na pět minut, ale myslím, že toto by byla, byl slušnější postup. Děkuji. Dobře, tak to byl návrh jednacímu řádu a nyní se táží na názor koordinátorů paní Gresle. Pan generální ředitel na posledním eh, zaseda, zasedání hovořil 45 minut v kuse. Nelze tedy eh, říci, že by se nedostal eh, k k slovu a nyní jsme na řadě my, abychom pokládali otázky a také otázky eh, z dotazníku, které zůstaly eh, nezodpovězené. Takže jsme pro vámi navržený postup. Jsou ještě další návrhy, anebo budeme hlasovat o tomto návrhu k jednacímu řadu. Pane Štási, prosím. Já se mohu připojit zcela k tomu, co uvedla paní Gresle. Máme k dispozici i eh, aktuální dokumentu jednom z nich je promítnuto to, co pan eh, komisař Kessler eh, posledně během 45 minut eh, uvedl. Je to velmi dobře shrnuté a myslím, že pan Kessler bude mít možnost v rámci prvního kola otázek svůj názor vyjádřit a nyní myslím, že jsou na řadě poslanci. Dobře, takže budeme, navrho, budeme hlasovat o pozměňovacím eh, návrhu pana Kalfina poskytnout úvodních pět minut panu generálnímu řediteli. Kdo je pro tento návrh, prosím, ať zvedne ruku. Můžeme to provést elektronicky, elektronické prověření. Kdo je proto, aby eh, v úvodu měl pan generální ředitel pět minut k dispozici na úvodní poznámku? Zahajuji hlasování elektronicky. Elektronicky hlasování. Promiňte, naše zařízení ještě nefunguje. Nyní. Hlasovali všichni? V pořádku, končíme hlasování. Zařízení nefunguje, ale, ale ano. Takže zopakujeme ještě jednou hlasování. Zahajuji hlasování. A nyní končím. V pořádku 8 pro. Paní Gresle nemá hlasovací kartu, takže 8 ku 8. Takže zamítnuto. Dobře, takže zahájíme hned první kolo otázek a odpovědí. Dohodli jsme se na tom, že Nejdříve dáme slovo jednotlivým koordinátorům eh, ve výboru, eh, položit otázky v rámci jedné minuty. Prosím sekretariátu, aby eh, sledoval čas. První je paní Gressle z EPP, prosím. Děkuji, Pane předsedo, pane generální řediteli, jsem ráda, že jste zde a že můžeme pokračovat v naší výměně názoru. Dovolte, abych vás citovala z, v interview pro eh, ZDF z 31. dubna jste poprvé přiznal, že eh, telefonní eh, nahrávka, o níž eh, druhá strana nevěděla, že je pořizována a sice za účastí jednoho z našich vyšetřovatelů. A pak tomu ještě říkáte, je to zcela normálně a absolutně legální zákon. Zapomněl jste ale, že ten, ta druhá strana, účastník telefonického hovoru, nevěděl, že tento záznam probíhá a sice v zařízení OLAFu a s, mm, tedy v budově OLAFu a se zařízením OLAFu. To je ale podle judikatury Evropského soudního dvora nezákonné. A také podle belgického trestního zákonníku je to nezákonné nebo protiprávní. Proč tedy říkáte, že je to legální? Tuto metodu hodláte eh, možná opakovat. Považujete ji za systematicky přípustnou. Děkuji. Děkuji, že jste dodržela časový limit. Byla to konkrétní otázka. Prosím pana Kesslera o konkrétní odpověď. Prosím. All... Děkuji. Ze všeho nejdříve dovolte, abych v 15 vteřinách požádal o laskavost, abych na konci tohoto zasedání mohl rozdat tedy poslancům nějaká vysvětlení, nějaké úvahy, které jsem sepsal po předcházejícím zasedání. Já jsem nevěděl, jaký bude formát tohoto zasedání, takže jsem připravil tento materiál, který můžete potom využít k diskuzi a k další práci. Takže pokud mi to dovolíte na konci tohoto zasedání, tak bych vám to s dovolením tedy rozdal. Jinak samozřejmě akceptuji to rozhodnutí tohoto výboru, že budu pouze odpovídat na vaše otázky. Takže já teď odpovím. Omlouvám se, říká předseda Řevá se. Přerušuji, tuto minutu vám počítat nebudeme. My jsme rozdali to, co jste napsal, každý poslanec už to má v písemné podobě. Omlouvám se, takže jsem žádal o něco, co už bylo zajištěno, nebyl jsem o tom informován, takže jsem proto nebyl tak efektivní. A předseda říká, já bych byl velmi rád, kdybyste zodpověděli ty velmi konkrétní dotazy našich členů. Samozřejmě. Pane předsedo, paní Gresle, ta otázka systematičnosti to rozhodně není tak, eh, nestává se to systematicky, to já tedy popírám. Co se stalo v tom vyšetřování, v tom konkrétním vyšetřování, je to, že ve dvou případech byly nahrány dva telefonní rozhovory mezi soukromými osobami. Ten první byl nahrán ještě před začátkem vyšetřování, takže jsme ani o tom nebyli informováni. Olaf se na tom vůbec nepodílel. Bylo to zcela eh, legální, zcela zákonné. Soukromí, soukromá osoba si může nahrát telefonní hovor, který vede s druhou osobou a to se stalo. A ta nahrávka telefonního rozhovoru potom byla předána nám jako důkaz a bylo to použito jako důkaz při vyšetřování. Tak se to stalo znovu, takže ten týž člověk udělal totéž znovu v průběhu vyšetřování a to už za přítomnosti vyšetřovatelů OLAFu, jak je napsáno ve zprávě dozorčího výboru, o které jsme diskutovali na posledním zasedání. To není žádné porušení belgického zákona a není to ani proti žádnému lidskému právu či základnímu právu. Není to v rozporu. Tato věc bude pravděpodobně řešena u soudu pokud eh, ta zainteresovaná osoba se na soud obrátí, ale to, co se stalo, je právě to, co jsem popsal a je to zcela zákonné a není to systematické. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji vám, že jste dodržel časový eh, limit, paní Gresle. Doplňující otázka. To je právě eh, důvod, proč mě mrazí eh, v zádech, když mi někdo říká, že je to zákonné. Je to masivní porušení soukromí a také porušení eh, belgického trestního zákonníku a že se o to musíme přijít, to mě skutečně náramně překvapuje. Rada požádala o právní analýzu těchto telefonických nahrávek a já se domnívám, že tato právní analýza je již připravována a že ji obdržíme. Ostatně je avizována již od února. Proč vlastně ještě stále eh, není k dispozici tato analýza? Děkuji, pane Kesslere. Já také musím dodat, že ten První telefonní hovor, který byl nahrán ještě bez účasti Olafu a před začátkem vyšetřování, byl použit pro vyšetřování, zatímco ten druhý telefonní hovor nebyl použit jako důkaz, ani nebyl přepsán a vůbec neovlivnil vyšetřování žádným způsobem. To chci jen tedy doplnit eh, na podporu toho, že nebylo porušeno žádné právo. My jsme to tedy oznámili, je to uvedeno ve zprávě, udělali jsme to transparentně, nic jsme neskrývali. Jen chci říct, že to nemělo žádný dopad na vyšetřování. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. A tím pádem je na řadě koordinátor pan Kalfin, koordinátor frakce SAD. Prosím. Děkuji Pane předsedo, já se stále ještě domnívám, že náš eh, výbor nemá právo rozlišovat, co je zákonné, co je nezákonné, není investigativním orgánem a je mi eh, trapně eh, kvůli tomu, jak jsme zahájili toto zasedání dnes. Já bych chtěl požádat o přidělení dvou minut panu Kesslerovi, protože myslím, eh, že tak to mělo celé dnes začít. Takže já prosím pana Kesslera o vyjádření se k tomuto dvouminutovému limitu. Děkuji. Já myslím, že to může být taky zajímavé pro všechny poslance, protože někdo se tady směje kvůli této otázce. Ale v květnu minulého roku, my jsme tady, protože v květnu minulého roku jsme dostali oficiální stížnost, oficiální sdělení od komise ohledně závažných obvinění, které ukazovaly, že legislativní proces komise v rámci revize tabákové směrnice může být eh, ovlivněn za peníze. Takže zde existovalo podezření, že evropská legislativa byla ohrožena, že byla na prodej. Takže my jsme dostali tedy tyto informace, které byly velmi nebezpečné pro reputaci komise a komisaře a Olaf začal okamžitě vyšetřovat, což je jeho povinnost. Plně respektoval požadavky na důvěrnost této záležitosti a vyšetřování které nebylo ovlivněno žádnými vnějšími vlivy či tlaky, bylo to tedy zcela nezávislé vyšetřování, profesionální vyšetřování a musím říci, že jsme velmi hrdí na to, jakým způsobem si naše vyšetřovatele s tímto vyšetřováním poradili, takže na konci toho vyšetřování jsme schromáždili všechny důkazy, ty jsme uvedli v naší zprávě, sepsali jsme zprávu v souladu s tím, jaký máme legislativní rámec, předali jsme ho politické instituci, to znamená komisi, aby to komise tedy uvážila a aby z toho vyvodila závěry. A oni přijali politická rozhodnutí a závěry. A Předali jsme to také odpovídajícím soudním orgánům, aby to oni prostudovali a přijali rozhodnutí v souladu s trestně právní legislativou. Pak zde byla rozhodnutí přijatá tedy jinými aktéry. Soudní rozhodnutí už byla přijata. Ten člověk byl obviněn a odsouzen a bylo to tedy na Maltě, probíhá to před Maltským soudem. Takže to, co se tedy stalo, je opravdu velmi důležité. Instituce pracovaly, aby potlačili tuto externí hrozbu a to co nejlépe. Ja, vielen Dank. Velice vám děkuji. Přejdeme tedy k dalšímu koordinátorovi, Dobře, máte minutu. Budu stručný, pane předsedo pane generální řediteli, potom vyšetřování a potom všem, co se stalo v souvislosti s panem Dalim. Eh, a vzbudilo to velký zájem v parlamentu i v ostatních evropských institucích. Postupoval byste nějak eh, jinak, kdybyste tento případ znovu vyšetřoval? Pane Kesslere, máte minutu? Ano. In one minute v jedné minutě mohu říci, že bych neudělal nic jinak. Člověk se vždycky může poučit z toho, co dělá, ale to, co se potom stalo, ta kampaň plná falešných, nepravdivých tvrzení a takové ty částečné úniky informací, a útoky na vyšetřování Olafu a na nezávislost Olafu a ty vyrobené důkazy, tak eh, ty mě přivádějí k tomu, že já bych eh, neudělal nic jinak, eh, já bych pokračoval tímto způsobem, a i nadále budeme provádět takováto vyšetřování se stejnou angažovaností, stejnou profesionalitou a stejnou nezávislostí, kterou vždy prokazujeme při našich vyšetřováních, i když je to třeba rizikové vyšetřování, kdy hrozí, že budeme předmětem politických útoků, protože budeme vyšetřovat vysoce postavené politiky. Vielen Dank. Děkuji vám. A nyní za ALDE Pan Skolakakis, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Má otázka souvisí s tím, jak přistupuje OLAF eh, k událostem po vyšetřování a jak se vypořádává se skutečností, že se to objevilo v tisku. Co se stalo? Tisk neměl k dispozici veškeré informace ani komise neměla přístup k tomuto svazku. Jak tedy eh, s tím můžete předsoupit před tisk, aniž by se obžalovaná osoba mohla sama hájit? Jednali jste o tom s předsedou komise nebo s jeho uh, úřadem, než jste eh, vystoupili v tisku? Udělali byste to znovu? i když víte, že dotyčná osoba se nemůžete bránit? Postoupili byste to tisku? Sorry. So, yeah. Herr Kessler, bitte für zwei Minuten. Pan Kessler, dvě minuty. First of all... Ano. Když jsem diskutoval s tiskem a když jsme to probírali, zda tedy se máme obrátit na tisk nebo ne, tak to bylo v době, kdy komisař odstoupil, takže to byla velká zpráva. Bylo to veřejné. My jsme nikdy neřekli nic o tom vyšetřování, dokonce ani poté. U těch případů vysoce postavených politiků, o tom my nehovoříme, pokud to není v tisku už samo o sobě. A to bylo opravdu všude, protože komisař odstoupil následně po našem vyšetřování, takže se to objevilo všude v tisku a bylo opravdu naivní domnívat se, že se na nás tisk neobrátí a nebude se nás na to ptát. My jsme o tom hovořili, už jsme měli signály z tisku, tisk už se na nás valil, aby nám položil dotazy, takže se to nedalo udělat lépe, transparentněji, elegantněji. Byli jsme tedy na té konferenci, kterou pořádá komisař v poledne každý den, takže na konci této konference jsme vystoupili, tak abychom nemuseli každou půl hodinu odpovídat na dotazy, které nám pokládali v naší budově. Takže zda jsme byli spravedliví ke komisaři, zda toto bylo spravedlivé ke komisaři. Ano, protože my jsme se zdrželi, a to nejen tedy, na té tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali po odstoupení komisaře, ale po všechny tyto měsíce i v Kokobu, tedy ve výboru konta ve Štrasburku na tom prvním zasedání já jsem řekl, jestli si vzpomínáte, že by bylo nefér, kdybych vám dal tuto zprávu, kdybych předložil všechny důkazy, které jsme zhromáždili o komisaři, protože to musí být uděláno v souladu s postupy, které jsou předepsány. Takže tak jsme to neudělali. My jsme na té konferenci pouze řekli, že zde není žádný rozhodující důkaz o možné trestní odpovědnosti komisaře, tak jsme to řekli, byli jsme zcela féroví, ani jsme nepředložili tyto důkazy, protože by to bylo nespravedlivé, protože komisař by neměl příležitost se bránit. A v průběhu všech těchto měsíců se stal přesný opak. Všechny ty předpokládané i vyrobené důkazy proti nám, ty byly zveřejněny jakože unikli a my jsme se nezapojili do této hry a to ze stejných důvodů. My jsme nechtěli vést nějaký proces na veřejnosti. To se musí dělat tam, kde se to dělá, a to znamená v soudu. Děkuji, to bylo velice důležité, proto jsem vám nechal více času. Ještě doplňující otázka, stručně má otázka. <clears throat> Zní, Mohl byste eh, řešit tento případ, aniž byste odpovídali na otázku tisku s tím, že byste to všechno ponechali soudu, pane Kesslere? No, mě to napadlo a myslel jsem si, že to nebude možné odolat těmto žádostem ze strany tisku a myslím si, že by to bylo i nefér. Představte si, Komisař odstoupí po vyšetřování Olafu a nikdo z Olafu nic neřekne, ani dokonce nepotvrdí, že probíhalo vyšetřování. Já myslím, že jsme udělali přesně to, co jsme udělat měli i z důvodu transparentnosti. My nejsme v nějakém tajném státě. Já jsem odpověděl tak málo, že jsem byl dokonce obviněn z toho, že nejsem transparentní. A já jsem také nemohl říci, jaký je obsah té zprávy, protože jsem nebyl v pozici, abych to tam mohl prezentovat. Musel jsem také respektovat presumci neviny komisaře, takže jsem řekl opravdu velmi málo. Řekl jsem podle mě opravdu vyváženou věc. Řekl jsem, že zde není žádný přesvědčivý důkaz o možné trestní odpovědnosti komisaře, takže myslím, že jsem to musel takto říci, protože jinak ty spekulace které by byly vyvozovány z našeho mlčení, nebo tedy eh, z toho, že bychom byli netransparentní, by byly ještě horší. Děkuji a <clears throat> nyní Bart Stas na minutu hovoří za zelené. Řečník nemá zapnutý mikrofon. Okay. De techniek uh, laat ons in de steek. Um, meneer Kessler, ik heb met veel aandacht uh, de antwoorden. Ta technika, pane Kesslere, já jsem sledoval eh, vaše odpovědnost vaše odpovědi na naše otázky s velkou pozorností, ale nejsem s nimi spokojen. Myslím, že jste neodpověděl dosti kvalitně, nebo se nám snažíte poskytnout nesprávné informace e, zavádějící 93C. Týká se to někdejší členky e, soudního dvora e, z Malty. Tady v našem výboru bylo řečeno, že se ona zúčastnila čtyř vyšetřování a také eh, na Maltě jako tlumočnice, protože angličtina tohoto pána nebyla tak dobrá. Proč jste se tady dopustil lži, pane Kesslere? Pane Kesslere, máte dvě minuty. But I, I'm not sure I haven't... Já si nejsem jist, jestli jsem to úplně pochopil, že jsme neřekli pravdu. Já vám řeknu, co se stalo a vy rozhodnete, zda je to pravda nebo ne. Je to velmi jednoduché. Paní z Kembry, nebo Šembry, je nebo byla ředitelkou AFKOSu, což je úřad pro boj proti podvodům na Maltě. To je náš protějšek všude v členských státech. Když tedy vedeme vyšetřování v členském státě, tak vždycky spolupracujeme s tím Národním úřadem pro boj proti podvodům. To šetření, které jsme prováděli na Maltě, jsme prováděli za její přítomnosti. Vy jste říkal čtyři výslechy, nevím, bylo to se Silviem Zamidem na Maltě, za její přítomnosti a také probíhalo to také v budově a v kosu tam nás eh, vlastně přijali. To je běžný postup ve všech členských státech. A jednou jsme měli výslech s paní Gail Kimberly na Maltě také v kanceláři Avkosu za přítomnosti ředitelky Avkosu. To neznamená, že to tady připouštím jako něco špatného, nebo že prostě jsem vinen. Ne, tak to prostě je a je to i v záznamech těch výslechů. Je to tam jasně napsáno. Ona se účastnila, její jméno je v zápisu a ona podepsala. Ten zápis o výslechu, kterých, o výsleších, kterých se zúčastnila. Jak říkám, ty výslechy, které probíhaly na Maltě, probíhaly v kanceláři maltského Avkosu. Byla tlumočnice nebo ne, v některých případech prostě ty výslechy, všechny výslechy probíhaly v angličtině, což je jazyk, který je velmi dobře znám a používán. Pan Zamit i paní Kimberly velmi dobře hovoří anglicky a v průběhu výslechu pana Zamita nám ona pomohla, nebo jemu pomohla přeložit pár výrazů z malčtiny do angličtiny, pokud si to dobře pamatuji. Doplňující otázka pana Štesa, pane Kesslere. Odpověď na otázku 93c jde o paní Šembry. Vaše odpověď byla, že paní Šembry se nezúčastnila výslechů, že nehrála žádnou roli při vyšetřování Olafu, ale teď říkáte něco úplně jiného, to znamená, že lžete. Mám druhou otázku. Když se podíváme na celý seznam osob, které se účastnili výslechu, tak eh, někteří, alespoň dva se tam objevili souběžně, co pak ty osoby klonujete. Je možné, že by mohly být ve stejnou dobu na dvou místech. Jsou to takové mimořádné schopnosti vašich pracovníků nebo také v tomto ohledu lžete? Pane Kesslere, prosím, minutu. Allora, I repeat. Takže já zopakuji, paní z Kembry se účastnila tři nebo dvou, dvou výslechů, které se konaly na Maltě, v prostorách a v Kosu. A to je i v záznamech. Ale neúčastnila se v celém vyšetřování a nehrála žádnou roli při sepisování této zprávy. Ona nám pouze pomohla při tom vyšetřování, které probíhalo na Maltě. Tedy za prvé. Za druhé. Vidím tady takové překvapení, že lidé se účastnili více výslechu. Ano, to se stalo a je to velmi normálně, není to nic divného. Při jedné příležitosti. První výslech, který jsme provedli při tomto vyšetřování, nebo tedy první kroky, bylo tedy vyslechnout lidi ze Swedish Match, nevím, jestli byli tři nebo čtyři zároveň, opravdu tady mě neberte za slovo, tři nebo čtyři jsme pozvali do Olafu a oni přijeli do Olafu, přišli do naší budovy, všichni zároveň. Proč? Proč jsme vedli výsleky všech těchto osob zároveň? Abychom zaručili že ty výslechy budou skutečně spolehlivé. Kdybychom měli výslech jedné osoby a potom výslech druhé osoby, tak možná ten, který už by měl ten výslech za sebou, by mohl ty ostatní informovat o tom, jaké otázky mu byly položeny a tak dále. Takže abychom tomu zabránili, abychom zabránili tomu, aby vyslíchané osoby ze stejné společnosti se nepodělily o informace, ohledně otázek a odpovědí, tak jsme vedli všechny tyto výslechy zároveň ve třech nebo čtyřech různých místnostech na stejném patře v Olafu. Byli tam různí vyšetřovatele. Jeden z těch, vyslech, z těch eh, vyšetřovatelů, tedy ten jeden, který byl zodpovědný za toto vyšetřování, co udělal? Zúčastnil se více těchto výslechů, aby se ujistil, a bylo to tedy v našem zájmu, že ty naše otázky pro vyslíchané osoby ze Swedish Match byly konzistentní a aby informoval ty ostatní vyšetřovatele Olafu o těch odpovědích, eh, které vyslovili, které dali vyslíchané osoby v jiných místnostech, takže není to opravdu nic divného, žádný zázrak. Prostě byl tam jeden vyšetřovatel, který šel z jedné místnosti do druhé, chodil z jedné místnosti do druhé, kde se vedly ty výslechy, aby se ujistil, že naše lidé pokládají ty správné otázky. Bylo to tak transparentní, že ta jeho částečná účast na těchto výsleších byla zapsána také do zápisu, takže jsme to také neskrývali. ICL. Děkuji a dále paní Andreasen na <clears throat> minutu za EKR. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych zopakovala, že my nejsme vyšetřovacím orgánem a že nemůžeme se zahloubat do detailů procesu vyšetřování. To neodpovídá našemu mandátu, ale přesto mám pochybnosti ohledně nezávislosti OLAFu tyto pochybnosti jsem měla v uplynulých deseti letech. Olaf může zahájit šetření z podnětu komise, pokud je to nějaká interní záležitost, která se týká personálu komise a já se domnívám, že tedy vyšetřování bylo v souladu s předpisy kolikrát eh, poslala komise žádost o vyšetřování Olafu eh, v souvislosti souvislosti eh, s něčím, co se odehrávalo eh, v evropských institucích. Také bych ráda věděla, zda jste si vědom toho, pokud eh, pan Dali vznesl námitku, že byla porušena jeho práva, pokud se s tím obrátil na nějakou instanci. Pan Kessler? Děkuji. Nejsem si jist, zdali jsem správně pochopil první část otázky. Jestli komise eh, nám zaslala nějaký požadavek nebo stížnost. Ano, ano, komise je velký orgán, Nenutně jsme to obdrželi od předsedy, ale určitě od generálních ředitelů. Jsme obdrželi již eh, mnoho žádostí. Eh, v podstatě eh, jsou povinováni z nařízení zasílat Olafu veškerá možná obvinění nebo tvrzení o případných podvodech nebo jiných mm, závažných pochybeních členů personálu institucí to musí poslat eh, nám. Eh, a to, co se jasně ukázalo v poslední zprávě OLAFu v uplynulém roce, totiž že od loňského roku, a toto je velmi důležitá věc, jsme zaznamenali eh, zvýšení počtu těchto informací nebo tvrzení obvinujících které nám zasílají instituce EU a členských států. Počet těchto eh, obvinění eh, klesal eh, se trvale v uplynulých letech, ale v průběhu loňského roku opět začal nárůst a to podle mě ukazuje určitě té silnější angažma institucí v této věci a také to svědčí o zvýšení důvěry eh, vůči Olafu. Promiňte, a druhou část otázky můžete mi to připomenout, promiňte. Aha, jestli si dali stěžoval. Pokud vím, pokud vím, podle mých poznatků. Ostatně on byl poměrně aktivní i ve vztahu k tisku. Opakovaně se obracel na tisk se stížnostmi, takže dal to najevo v tisku, eh, v médiích, proto to víme. Ale určitě vznesl eh, eh, stížnost na Lucemburském soudu, Evropském soudním dvoru v Lucemburku, kde obvinil komisi z řady věcí v této záležitosti, nebo jmenoval komisi v celé této záležitosti. A pokud jde o Olaf, pokud vím, eh, tak se zmínil také o skutečnosti, že eh, jsme obešli dozorčí orgán v rámci eh, postupu či vyšetřování. To je jeho stížnost vůči Olafu, o které vím. Ostatně jsem velmi rád, že to um, uh, předložil soudu, tak to díky tomu budeme moci požádat předsedu dozorčího orgánu o objasnění um, toho, co se stalo ve vztahu k nám. Uh, Děkuji. Paní Andreasen, máte otázku doplňující? Jedna minuta. Ne, nikoli. Chtěla bych pouze objasnit nyní ty odpovědi, které jsem obdržela. obdržela. Za prvé, nárůst, k nárůstu stížností um, ze strany Evropské komise vůči OLAFu ne, e, došlo od zahájení případu Dali, anebo ten nárůst byl zaznamenán ještě před případem Dali. A druhá věc jestli si dali pouze stěžoval eh, na obejítí dozorčího orgánu, anebo si stěžoval i na porušování jeho lidských práv. Pane Kessler, prosím. Eh, za prvé, eh, hovořím-li o zvyšujícím se počtu informací nebo podání, které jsme obdrželi um, od institucí EU. Jsou to agregovaná data za rok 2012, za celý rok 2012 ve srovnání s eh, lety předchozími. Já nemám konkrétně na míru šitou statistiku nárůstu či poklesu podání od institucí po říjnu 2012. Takže toto nejsem schopen vyčíslit takto přesně. A druhá část vaší otázky, pokud vím, možná, že to učinil, ale já o tom nevím, on není povinován mě o tom informovat, ale pokud vím, on tvrdil, že jeho základní práva byla porušena eh, v průběhu našeho vyšetřování, poněvadž jsme obešli dozorčí orgán, tím, že jsme případ zaslali belgickému, belgické justici, belgickým justičním orgánům. A toto je vlastně jediná e, zmínka, jediné obvinění pana Dalího vůči Olafu, o které vím. Děkuji vám. A dále má slovo zástupce GUE, je to dnes pan De Jong. Pane předsedo, děkuji. Pohlédneme-li na případ Dali, nabídeme eh, dojmu, že Olaf eh, je vystaven velkému tlaku a eh, jde tedy také o pochybení Olafu a pochybení, respektive o nezávislost Olafu. Pan Kessler přesně řekl, jaké Potíže existují nejenom na jeho straně, ale také na straně spolupracovníků a jaké jsou možnosti zachovat eh, nezávislost. Pane Kesslere, chtěl byste na to odpovědět? Prosím, dvě minuty. Děkuji. My jsme neobdrželi žádné instrukce a nebyli jsme vystaveni jakémukoliv externímu vlivu. Jestliže někdo tvrdí, vy ne, ale někdo i v tisku tvrdí, že nejednáme nezávisle, eh, tak pak je pro nás velmi obtížné se obhajovat nebo dát negativní odpověď, pokud nevím přesně na co. Ale bylo to opakovaně napsáno a sice pomlouvačným způsobem v tomto kontextu, že jsme financováni například tabákovým průmyslem, to někdo naznačoval, ne vy, ale toto je naprosto nesprávné. Je to i opakované. Je to nasprovno, na, naprosto eh, neopodstatněné, eh, nesprávné a pomluvačné. Pokud to někdo tvrdí, tak musí alespoň předložit důkazy, ale neexistují žádné důkazy ze strany komise jsme neobdrželi vůbec žádné instrukce, vůbec žádný tlak. Ano, je pravda, že jsme obdrželi dopis od Katrin Day jako doprovodný eh, dopis eh, k obvinění. Ona nám to předala a píše v něm jménem předsedy, kde se právě předáváme vám a tento případ, tato obvinění ze strany Swedish Match, protože to spadá do vaší povinnosti vyšetřovat a žádáme vás o to, abyste se tím prioritně zabývali. Toto jsme ale si nevyložili jako útok na naši nezávislost, ale e, dokonce podle nás to byla bylo určité doporučení, které odpovídá selskému rozumu. Ostatně před eh, dvěma měsíci jsem obdržel eh, doporučení předsedy jiné instituce, a v doprovodném dopise ten eh, předseda nám píše, prosím, učiňte to vyšetřování jednoho zaměstnance během 15 minut promiňte, dní. Samozřejmě učinili jsme to, protože rozumíme, že se jedná o naléhavé prioritní záležitosti, ale nevnímáme to vůbec jako nátlak nebo ovlivňování například ze strany předsedy Barosa, když nás prosí, abychom s tím naložili jako s prioritním eh, tématem. My to samozřejmě takto vnímáme, že je to prioritní, abychom ochránili pověst eh, daného komisaře a komise. To ale neznamená, znamená, že jsme se věci chopili překotně. Vůbec ne. Pět měsíců nám trvalo vyšetřování, což je, myslím, eh, odpovídající doba. Samozřejmě mohli jsme to i zkrátit. Nedávno jsme ob, jsem obdržel stížnost od eh, jednoho eh, poslance Evropského parlamentu, který byl také námi vyšetřován, protože jsme prováděli příliš dlouhé vyšetřování v jeho případě. Pět měsíců. Děkuji. Okay. So, ich habe die Sitzungsleitung und jetzt hat er De Jong. Já vedu jednání, pan De Jong má příležitost položit doplňující otázku, minutu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se zeptal na procesní záruky Olafu. Já jsem na to nedostal žádnou odpověď. Jaké jsou tu tyto záruky? kroky, jaká tu jsou eh, opatření, aby toto vyšetřování OLAFu bylo opravdu nezávislé. A dále, proč jste se neobrátili proti tomu požadavku komise? Přece eh, vy nestanovujete své eh, priority své činnosti. Pane Kesslere, máte jednu minutu. No, já se nenechám hned tak urazit. Já jsem to nebral jako urážku. Prostě pan eh, Baroso mě požádal, abych se tomu věnoval jako přednostní záležitosti, jako v obdobných otázkách, kdy se na mě jiné instituce pochopitelně obracejí, abychom urychleně řešili problém jejich zaměstnanců, protože potřebují učinit rozhodnutí. Já si myslím, že je to běžná spolupráce mezi institucemi. Jaké jsou tedy eh, záruky, procedurální záruky? My máme svou nezávislou vyšetřovací činnost. Máme své nařízení, právní předpisy, které obsahují jeden článek. Neptejte se mě na jeho číslo, ale e, uvedl jsem to v těch písemných e, poznámkách nebo odpovědích. Generální ředitel OLAFu se může obrátit na soud, když komise nějak eh, omezuje nezávislost OLAFu. Naším hlavním úkolem je chránit svou nezávislost a také ji kontrolovat. Já jsem tento případ neskoumal, ale neviděl jsem tu žádnou známku útoku nebo ohrožení eh, naší nezávislosti zvenčí. Děkuji. Pan Irenhauser by byl na řadě, ale on to právě není. Tak můžeme eh, zahájit druhé kolo otázek a tím získáme trochu času, než budu eh, udělovat slovo, kdo bude eh, hovořit za EPP, paní Gressle. A já mám na vás ještě jednu krátkou otázku. Pane Gresler, dvakrát jste opakoval, Dvakrát jste opakoval, že jste jasně ukázal, že tu není žádný eh, přesvědčivý důkaz, který byl zjištěn při vyšetřování případu Dali. A eh, domníváte se, že vás eh, pan předseda Baroso špatně pochopil? Bylo jeho jednání správné, vhodné, nebo máte dojem, že došlo k nedorozumění? Děkuji, pane předsedo. E, za prvé, já neposuzuji rozhodnutí, které učinili jiné osoby, e, politické orgány a podobně. Já tedy e, mě nepřísluší hodnotit závěry nebo rozhodnutí jiných politických aktérů a za druhé k vlastnímu obsahu. To, co jsem řekl na tiskové konferenci, po rezignaci pana Daliho a je to stejnými slovy uvedeno i ve zprávě a já to ještě jednou opakuji a říkám, že tu není žádný přesvědčivý důkaz Znám to už na spaměť, můžete si to přečíst ve zprávě v těch mých připomínkách. Není žádný přesvědčivý důkaz o tom, že pan Dali eh, byl eh, hlavou nebo pomocníkem eh, těch eh, pokusů o úplatky jiných osob. A já to cituji a to je tedy, co jsme uvedli v našich závěrech, že tu není žádný přesvědčivý důkaz o trestní odpovědnosti pana Daliho. To musí zvážit a rozhodnout, jaký orgán trestní justice na Maltě. Rozhodnutí na politické úrovni nebo závěry na politické úrovni nebyly vyvozovány tady z existence či neexistence Eh, důkazu eventuální trestní odpovědnosti pana komisaře, ale na základě politického uvažování. Takže ještě velice krátkou otázku na vysvětlenou zpráva Olafu byla ale v politické diskuzi využita eh, v souvislosti s panem eh, Dalim. Neměl jste dojem, že jste se měli vyjádřit ještě jasněji, že eh, toto zjištění nemůže být eh, použito nebo zneužito pro eh, politické diskuze. Mám jednu minutu a já vám řeknu, že je více uvedeno v těch písemných připomínkách, které jsem vám odevzdal a upozorňuji na to, co jsem tedy dal písemně politická rozhodnutí byla učiněna, anebo eh, politikové vyvozovali závěry ze skutečností, nevycházeli z potenciální trestní odpovědnosti komisaře, který má být souzen eh, u soudu. To není jediný obsah té zprávy. Zpráva upozorňovala na všechny aktéry, na všechny skutečnosti, které byly naprosto jasné a které přiznal komisař a které vedly eh, k rozhodnutí o otázce politické odpovědnosti, ne o otázce trestní odpovědnosti. A nyní má slovo paní Gressle za EVP. Děkuji. Víte, co je velice specifické, když s vámi diskutujeme, eh, vám se daří eh, manipulovat s pravdou a používat polopravdy. Člověk vůbec neví, kde by měl začít. Ta doporučení, kdy hovoříte o circumstantial evidence, a já bych chtěla upozornit na to, že circumstantial evidence je nový vynález. Buď je to důkaz evidence, anebo není. Circumstantial evidence neexistuje. Toto doporučení, které se stalo součástí vyšetřovací zprávy, eh, podle do, vlastně prostě není, ty zmizely, takže to je jedna otázka, co se stalo s těmi doporučeními, kdy se e, e, e, kdy se k ním dostaneme v nějaké podobně jednoho dne a dále způsob, jak jste pracoval s odpovědmi. 50% od odpovědí jsme nedostali. E, já si myslím, že je to skandální, e, že nemáte velký respekt e, z parlamentu. To jsme pochopili a vysvětlujete vyšetření, jak se vám to zrovna hodí. Chtěla bych se bránit proti tomu, že vždycky, když vidíte, že se dostáváte pod tlak, přepnete a řeknete, k tomu se nemohu vyjádřit. Jako hlavní svědek Chtěla bych odpovědět na odpověď 36-37 eh, oběd se, se zda to k tomu patří či ne. Pane Kesslere, dvě minuty. For starting the min- the... Já za chviličku začnu, jen mi prosím ukažte tu otázku. To byla otázka číslo 36, ne 37, 36P. Ano, já chápu. Tam jich je více než 100, tak dovolte, abych si to našel. Ano, našel jsem to, děkuji. Takže, zmínila jste se o okolnostních důkazech. Máme zde okolnostní důkazy a máme zde také přímé důkazy. To není můj vynález. A v tomto případě, jak se velmi jasně uvádí ve zprávě a také v tom mém materiálu, který jsem rozdal dnes ráno, u některých věcí, ne tedy ohledně trestní zodpovědnosti, ale u jiných věcí, které byly základem politických závěrů, které vyvodili političtí činitelé, je zde přímý důkaz, nebo tedy přímé důkazy, které byly přijaty komisí v průběhu šetření. Nejsou to tedy žádné okolnosti, nepřímé důkazy, jsou to přímé důkazy, silné důkazy o věcech, které sám komisař nepopírá. A na základě těchto důkazů byly vyvozeny politické závěry. A paní Gressle, pokud se nemýlím, v tom svém vystoupení před otázkou odkázala na doporučení, pokud jsem to dobře pochopil. Doporučení Olafu. Olaf nevydal žádné doporučení. Olaf eh, poslal zprávu, jak jsem říkal, komisi s průvodním dopisem, ve kterém říkáme, a já cituji, já říkám, protože já píši předsedovi komise, předávám tuto věc do vašich rukou k vašemu uvážení ve světle etického kodexu komisaře. Tečka. To tedy bylo to mé doporučení, pokud to chcete nazývat doporučením. Takže předávám to tedy k politickému etickému posouzení a k vyvození politických eh, závěrů, které tedy komise vyvodila. A to tež pro soud. My jsme tam nedávali žádná doporučení pro soud. My jsme všechny nálezy poslali generálnímu prokurátorovi na Maltě, nežádali jsme o nic, prostě jenom tam říkáme, předáváme vám tyto důkazy a tuto zprávu k vašemu uvážení a k možným soudním rozhodnutím. Všechny věci, které jsem odpověděl tisku a ne v parlamentu. Já opravdu nejsem si vědom ničeho, co bych řekl tisku a neřekl parlamentu. Ty věci, o kterých se zmiňujete, ty já jsem zodpověděl a nejen tady, v těch otázkách, o kterých eh, jsem tady měl eh, ten dotazník, ale odpověděl jsem je také nejdříve tedy parlamentu a teprve potom tisku. Doplňující otázka paní Gressle, minuta. Mohu vám na pomoci, bylo to 5. května v Malta Today, tam jste uvedli uh, informace o tom setkání a odpověděl jste i na další otázky, například zdali tu hlavní uh, eh, světkyní um, jste varoval před komisařem a jeho mafiánskými uh, metody, to byla otázka 36b nebo p a to jste také nezodpověděl a to vnímám jako mimořádnou úctu vůči našemu parlamentu. Pane Kesslere. It, I did not. Já jsem neměl žádný rozhovor, který jsem... Neposkytl jsem žádný rozhovor Malta Today. Times of Alt Malta to bylo. A, tak to ano. Já jsem rozuměl Malta Today. Takže já nevím, co, jsem, co oni řekli potom Malta Today. Pokud je o Times of Malta, k čemu? Ke stejné věci? Ano. Řekl jsem stejné věci, které jsem řekl v odpovědích na vaše parlamentní otázky. Já si dovoluji, co by předseda, poukázat na to, že otázka nebyla zodpovězena o cestovních nákladech a obědem s hlavní svědkyní obžaloby. Pane Kesslere. Já jsem samozřejmě nehovořil o cestovních nákladech v tisku, tím jsem si jist. A o těch cestovních nákladů není nic opravdu divného. Naše náklady na mise v rámci tohoto vyšetřování. My jsme diskutovali s našimi právníky ohledně nákladů na misi v rámci tohoto vyšetřování. A já jsem byl pro, abychom tedy odpověděli na tuto otázku, protože když neodpovídete, neodpovíte, tak to vypadá jako, že máte něco, že máte co skrývat. Ale naši právníci nám řekli, pokud začneme odpovídat a odhalovat, teď ne tedy parlamentu, ale tisku a všem, pokud začnete dávat odpovědi ohledně probíhajícího vyšetřování, protože to vyšetřování pořád ještě probíhá na Maltě, tak eh, to by vlastně bylo odkrytí předem těch našich kroků v rámci šetření, které jsme provedli a to by mohlo ohrozit vyšetřování, které pořád ještě probíhá. Probíhá také soudní jednání, takže když se podíváte, které se kterými lidmi jsme vedli rozhovory, které lidi jsme vyslýchali, tak eh, už vidíte, kudy se ta naše mise ubírala a my nechceme zde zavést ten precedent, že bychom na veřejnosti zveřejnili všechny své kroky v rámci vyšetřování, které už jsme provedli, protože si myslíme, že by to ohrozilo naše probíhající vyšetřování, že se zde odkrývají naše investigativní kroky. Nespatřujete v této souvislosti žádný rozpor? Vy jste odpověděl v Times of Malta, ale nyní jste neodpověděl parlamentu. Setkal jste se s tou svědkyní obžaloby k obědu? All the, I didn't answer to the par- Já jsem neodpověděl parlamentu ohledně nákladů na misi. To je jiná věc. Parlament se mě ptal, kde jste byli, kde byli vaši vyšetřovatelé. Na to já jsem neodpověděl ani parlamentu, ani tisku. Pokud jde o ten oběd nebo o cokoliv jiného, já jsem odpověděl. Olaf vydal tiskové prohlášení, kde reagoval na tuto věc, která unikla na Maltě a v průběhu toho procesu na Maltě, mimochodem ohledně toho procesu, tak tam byly jen částečné uniky informací a cílené uniky informací. A jeden z nich je ten, že ta se kterou jsme se setkali, kterou jsme tedy vyslýchali, tak ona to řekla, aby se sama ospravedlnila. Olaf vydal tiskové prohlášení v ten samý den, kdy to všechno vyjasnil, protože my jsme cítili potřebu to učinit, než se na nás parlament obrátí. My jsme odkázali na toto prohlášení, ano, v průběhu výslechu s touto osobou, nebo tedy na konci tohoto výslechu, této světkyně, protože bylo půl třetí odpoledne a už byly připraveny nahrávky, vyšetřovatel si připravil, už dokončil ty nahrávky, tak prostě jsme chtěli něco jíst a já jsem ji tedy doprovodil a byli jsme na obědě ve stejných prostorách, kde tedy bylo vedeno to vyšetřování, ten výslech. Měli jsme tedy půlhodinovou pauzu na to, abychom si něco dali, žádnou večeři, prostě oběd, bylo to o půl třetí odpoledne. Pak jsme se tedy vrátili, byli jsme tři vyšetřovatelé plus tedy ta světkyně, vrátili jsme se podívali jsme se na tu nahrávku, na ten zápis, ona se na to podívala, něco tam ještě opravila, podepsala to a potom eh, byla ještě dvakrát vyslýchána za přítomnosti našeho právníka. Takže to se stalo, my jsme to potom vyjasnili. Po těch cílených, záměrných únicích informací z Malty, my jsme to vyjasnili ve svém tiskovém prohlášení právě v těchto dnech a Odpověděli jsme to také parlamentu, takže já tam nevidím žádný rozpor. Děkuji, to bylo velmi důležité pro vyjasnění. Paní Gresle bez mikrofonu. Pane generální řediteli, ona promluvila u soudu, to nebylo žádné prosakování. E, dalším je sociální demokrat, pan kolega Balčisis, jedna minuta, prosím. Děkuji. Ze všeho nejdříve je nutno říci, že se na tomto zasedání cítím tak trochu nepohodlně. My všichni máme spoustu otázek, máme na ně právo. Jde tady o naši práci. Případ pana Dalího je teď projednávan u soudu, probíhá vyšetřování a A to, co my tady děláme, může být chápáno jako vměšování do práce soudu. Možná bychom se neměli stavět do pozice soudu. Druhá věc. Tato otázka je velmi složitá. To se rozumí samo sebou. Takže není žádným tajemstvím, že pan generální ředitel nebo další kompetentní osoby musí říkat to tež, ale jinde na jiných místech a náš výbor do budoucna by měl spíše hovořit o efektivnějším využívání peněz daňových poplatníků. Možná bychom se neměli vměšovat do této obecné diskuse o politické motivaci. Já mám následující otázku. OLAF je nezávislá instituce, která provádí šetření. A já mám Dotaz, pane řediteli, máte dnes nějaký systém ve vztazích s odpovídajícím komisařem nebo s celou Evropskou komisí? Můžete diskutovat o těch různých niancích, které nemusí být vždycky zveřejňovány? Podle mě by zde měl existovat nějaký systém, který by mohl pomoci zabránit výskytu podobných případů, jako je tento, na kterém už několik měsíců pracujeme. Děkuji. Děkuji, pane Kesslere, dvě minuty. First of all, on your first, uh, K té vaší první poznámce, pane si. Já jsem si je tedy vyslechl ta poslední otázka, kterou mě položila paní Gresle, ona velmi správně říkala, že to, co řekla Gail Kimberly, to řekla u soudu, když se hájila. Nevidíte tam tu nerovnováhu, ta rizika, ten precedens, který zde zavádíme? Já musím reagovat na to, co ona řekla Musím reagovat na to, co ona řekla u soudu, aby se hájila a já jí odpovídám odsud z tohoto místa. To je divné, je to nevýdané, je to riskantní a já si myslím, že si to musíme uvědomit. Já to dělám, abych tedy prokázal úctu parlamentu, ale pravděpodobně na stejnou otázku se mě zeptá i soud na Maltě. A co? Budeme hnáni ke zodpovědnosti za to, co jsme řekli tady? Nebo jak to tedy bude vypadat? Nevidíte ten vztah? Musíme věnovat kolektivní pozornost dopadům toho, co tady děláme. Je to velmi citlivá a do určité míry také risk, riskantní záležitost, co tady děláme. Takže budou tam úniky z toho soudního jednání, které probíhá na Maltě a z toho, co se řekne tady. V každém případě, pane Valčitisi, my máme ten rámec pro praktickou spolupráci se všemi institucemi a také aktualizujeme tento rámec. S komisí máme pracovní mechanismus, který máme zaveden, který nám usnadňuje výměnu informací z jejich strany ohledně možných eh, podvodů, podezření a tak dále. A zase z naší strany my jim dáváme zpětnou vazbu a to tež máme i s dalšími institucemi, s Evropským parlamentem a tak dále, se všemi institucemi. Máme rámec pro dobrou spolupráci, když tedy přijde na tato vyšetřování. V rámci komise, to už je tedy trošku mimo mou kompetenci, ale v rámci komise je tedy etický kodex pro komisi a pro komisaře. My jsme ho citovali, když jsme tedy ten případ předávali komisi. A před dvěma lety komise přijala strategii boje proti podvodům a Olaf se zapojil do vypracování této strategie která zahrnuje všechna generální ředitelství komise. A velmi dobře to funguje. A pravděpodobně to je ten hlavní důvod, proč v uplynulém roce počet případů, které se dostávají do OLAFu, vzrostl. Děkuji, pane Balci, ty si máte doplňující otázku, pokud ano, tak jedna minuta. Má otázka byla jednoduchá, velmi jednoduchá. A ta doplňující otázka bude také jednoduchá. Máte nějakou společnou strategii s evropským komisařem, s příslušným evropským komisařem, aby se zabránilo tomu, že citlivé informace nebudou použity proti OLAFu, protože dnes jsme říkali, že se někdy stane, že uniknou informace. A tyto informace by neměly být použity proti OLAFu jako instituci. Hmm, tento případ může být vyřešen zcela příznivě pro ty osoby, které jsou dnes obviněny. No, there is no particular, I mean, uh... Nemáme žádnou zvláštní strategii v tomto bodě ani tedy s příslušným komisařem, protože náš komisař, pan Šemeta, není zodpovědný za naši vyšetřovací činnost. On je politicky zodpovědný za veškerou naši činnost. S výjimkou té vyšetřovací činnosti my mu tedy nepředáváme tyto informace. V tomto případě. Ano, on je politicky zodpovědný za činnost OLAFu, která tedy není vyšetřovací činností, protože OLAF to není jen vyšetřovací orgán, je to také orgán, který připravuje legislativu a vytváří tedy politiky. Takže za to, to jsme se zodpovídáme panu Šemetovi. Pokud jde o ty úniky informací, já se chci vyjádřit k jedné věci, které nebyla věnována dostatečná pozornost. My jsme byli schopni vést takovéto citlivé vyšetřování, které trvalo pět měsíců. A pět měsíců to není krátká doba. Bez toho, aniž by nám unikly jakékoliv informace, my jsme přijali všechna opatření a podařilo se nám zabránit unikům informací, které by silně poškodily příslušného komisaře a komisy. A Právě to vyšetřování, které jsme vedli, to bylo velmi náchylné k únikům informací, protože tisk o to měl velký zájem, takže jsme zabránili všem únikům. Děkuji a dále za frakci Alde Jan Mulder má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. K otázce pana Kalvina řekl pan Kessler, že vše, co by učinil nyní, by udělal stejným způsobem jako dříve, kdyby měl tuto volbu. Já bych chtěl říci, že mě stále ještě zaměstnává jedna otázka, že nebyl konzultován dozorčí výbor OLAFu. To nebylo v souladu s právními předpisy a myslím, že se o tom zmínil pane Deli i v Lucemburku před soudem. A Nedomníváte se, že by bylo užitečné, aby dozorčí výbor měl příležitost se vyjádřit k takovéto citlivé záležitosti? Proto existuje dozorčí výbor a zejména v politicky citlivých otázkách by to bylo dobré opatření, Aspoň podle mého názoru, kdyby se dozorčí výbor k tomu mohl vyjádřit. A má druhá otázka v této souvislosti zní, je tu nějaký vztah v současnosti eh, tak, jak by tedy měl být. Dvě minuty, pane Kesslere, ano, opět to je záležitost, kterou se zabývá Eh, soudní dvůr a já jsem rád, že se tím zabývá, protože ten řekne to konečné slovo, které eh, bude pro nás znamenat, že se ho můžeme držet. To, jak jsme vystupovali vůči zapojení dozorčího výboru, je naprosto v souladu za A s právními předpisy článek 11, kde je řečeno, že musíme informovat pozor na to sloveso, informovat dozorčí výbor o případech, které se předávají nějakému vnitrostátnímu soudu, soudnímu dvoru. A to bylo interpretováno jako velká věc eh, a v podobě těch eh, věcech, které se předávají. To znamená, že je třeba informovat předem, než se to předá justici. Na základě litery mého předchůdce se ustanovila v OLAFu taková praxe, že tyto kauzy posíláme dozorčímu výboru pět dní, než jsou zaslány uh, soudnímu orgánu eh, nějakého eh, státu, pokud to není urgentní záležitost. Není to eh, součást předpisu, je to zešitá praxe a je možné také krátit toto období, neobejít. A v září loňského roku, to byla tedy zažitá praxe, která přetrvávala několik let, byla začleněna do eh, pracovního uspořádání, takže zpravidla pět dní předem. V tomto případě jsme tuto kauzu poslali eh, tři dny předem. Proč tři dny, ne pět dní? Eh, protože tato záležitost již byla známa, na rozdíl od ostatních věcí, které posíláme eh, o kterých nikdo jinak neví, kdy tedy ne, není třeba pospíchat, ale po rezignaci komisaře byla tato věc známa, tak jsme to zaslali tři dny, ne pět dní předem, ale v předpisech stojí předem eh, podle eh, toho pracovního pořádání a bylo to eh, v souladu eh, s právními předpisy. A za druhé se ptáte, proč jsme eh, nevedli konzultace. Je třeba vědět, že dozorčímu výboru v průměru posíláme 50 eh, takovýchto případů. Eh, myslím, že v loni to bylo 80. Eh, každý rok to jsou stovky případů a postupujeme vždy stejně. Pošleme tuto kauzu, čekáme pět dní, v tomto případě tři dny, prostě několik dní a potom to pošleme soudnímu orgánu. My eh, nedostáváme nikdy žádnou odpověď, žádné stanovisko tohoto výboru, nikdy. V tomto případě jsme tedy postupovali jako jindy. V tomto případě jsme ten postup nemohli měnit. Eh, to eh, by vedlo k obvinění. Zachovali jsme stejný postup jako u všech ostatních případů. Děkuji. Doplňující otázka pana Muldera. Máte minutu. Druhá část mé otázky eh, zní takto. Existuje nějaký vztah eh, k dozorčímu výboru v současnosti? Tak eh, odpovídá vašim představám, jsou to hladké vztahy, protože mezi tím se konalo ještě další jednání a e, podařilo se to vyjasnit, tedy pane Kessler, jednu minutu, to je pravda. Vynechal jsem tuto část vaší otázky. Vztahy nejsou ideální, e, podle mého by se mohly ještě zlepšit. Viděli jste to i při jiných setkáních. Eh, výbor eh, nebyl spokojen, ale já jsem se dostal do složité situace, protože já striktně respektuji dohodu, kterou jsme učinili s tímto výborem a nemohu eh, postupovat jinak. Dohodli jsme se na tom v září loňského roku a výbor nám sdělil, že s tím není spokojený tak jsem požádal, aby řekli, co by se mělo změnit. To nám sdělili. Už před dvěma eh, měsíci jsme je změnili, ale eh, mezi tím eh, se dále nevyjádřili, takže pořád na to čekáme. A potom jednání, které se konalo před několika týdny s dozorčím výborem, tak jsem jim poskytl ještě personál navíc, jak jsem to oznámil na té schůzce, takže nyní mají maximální personál, jaký vůbec měli za 40 let existence. Na to nezareagovali, ale předpokládám, že jsou s tím spokojeni. A za druhé, po té schůzce komisaře Šemeta svolal setkání se zástupci výboru a mnou, abychom se poradili, jak je možné zlepšit spolupráci, ale e, dozorčí výbor e, tuto schůzku odmítl. Jsem si jistě, že pan komisař vám k tomu řekne více. Děkuji a dále zástupce zelených, pan Stans e, na jednu minutu. Okay. No, ano, Mikrofon teď funguje, pane Kesslere. Chtěl bych se vrátit k té otázce, která se týká eh, svědků a toho společného oběda. Myslím, že v eh, Eh, kolem desáté začal výslech a trval do 16. hodiny. To trvalo poměrně dlouho. A eh, vy jste říkal, že se mezi tím konal oběty. Je to tedy obvyklý postup? Obvykle zahájíte tedy výslech a potom ho na několik hodin přerušíte, abyste se občerstvili. Je to obvyklý typ eh, výslechu Mělo by to být také uvedeno v zápise a dále byl to výslech, který eh, sledoval eh, důkazy, které by vedly k obvinění mě by zajímalo, jak jste zajistili informace, které by mohly mít negativní dopad na přeskum eh, legislativy o tabákových výrobcích. Eh, mě by zajímalo, kolik informací vedlo k osvobození podezřelých. A pane Dalí se tedy dále objevuje ve vaší závěrečné uh, zprávě. E, to je velmi mnoho otázek na dvě minuty, takže ještě se vrátím k otázce oběda všechny ty výslechy, o kterých jsem se zmiňoval spolu se zástupci Swedish Match i s dalšími osobami, i se Silviem Zamitem, které se konaly eh, na eh, Olafu nebo v Ascot, eh, byly doprovázeny občerstvením, které jsme měli na stolech. Byly tam kruasány, džusy, koláče, protože to trvalo několik hodin. Ale to je jediné setkání, v zasedačce v Portugalsku s eh, Kate Kimberly. Tam eh, na stolech nic nebylo a bylo 14.30. Výslech skončil, ale naši pracovníci museli ještě eh, sepsat zápis a to si vyžádalo 20-minutovou přestávku. Paní Kimberly měla hlad a chtěla se E, najíst, takže jsme ji doprovodili e, na oběd, nebylo to několik hodin, jenom několik e, minut. Potom jsme se vrátili, pročetla ten zápis, provedla v něm určité změny a tím to končilo. Nic na tom dalšího nebylo. Myslím, že je to běžný postup, abychom zúčastněným osobám umožnili tedy lidské podmínky. A nejdí výslech obviněných osob a tento, kterého se účastnila Kate Kimberly a potom ho tedy na půl hodiny e, přerušila opravdu na krátký oběd. A to bylo velice důležité, protože nám to poskytlo doplňující informace o setkání s komisařem 10. Eh, eh, před tím výslechem jsme se domnívalo, že to, to setkání bylo za účasti Kate Kimberly a potom jsme se dozvěděli, že tomu tak nebylo. Bylo to uvedeno ve zprávě, e, na rozdíl od toho, e, co se objevilo e, urážlivě v tisku, kde bylo řečeno, že se 10. února zúčastnila toho setkání i Gate Kimberly, takže tento výslech vlastně zmírnil ten důkaz setkání pana komisaře E, s lidmi od tisku. I komise využila e, e, této informace. Dokonce Olaf uznává, že nemáme tedy tři setkání, ale pouze dvě, takže to je z dnešního hlediska také velice důležité. Děkuji. Jan Mulder má doplňující otázku. Pačtes, já říkáme, že výslech byl e, skončen e, o půl třetí, ale ve zprávě je uvedeno, že to bylo 16.30 a není tu žádná zmínka o přestávce. A za druhé, neodpověděl jste na mou otázku, proč určité části vyšetřování nebyly využity. Svědectví generálního ředitele je jasné, a zda to vedlo k nějaké změně směrnici o tabákových eh, výrobcích. To vedlo tedy k nějakému obvinění a zničilo to kariéru zúčastněných. Pane Kesslere, prosím o odpověď. Toto je zmíněno eh, ve zprávě, jasně. A ostatně tisková konference, za kterou jsem nyní kritizován, tam jsem jasně řekl i v rámci tiskové konference 17. den nebo dva po rezignaci komisaře, že vyšetřování OLAFu zjistilo, že nedošlo k pokusu změnit legislativu komisařem. To jsem řekl jasně, je to promítnuto ve zprávě. A mimochodem, naše vyšetřování se nevztahuje pouze k té zprávě, jsou tam i všechny protokoly z výslechu, materiály, složky a to vše bylo zasláno justičním orgánům na Maltě. Nejenom ta zpráva. Komisi jsme také zastali spolu se zprávou e, všechny ty rozhovory, které nám komisař poskytl a kde se obhajoval. Takže všechny instituce jsme plně informovali, včetně důkazí dotčené osobě a také jsme informovali o té případně příznivé, o tom příznivém důkazu eh, jsme informovali tisk. Děkuji a nyní zástupkyně ECR, paní Andreasen, minuta, ne, zříká se. Takže další je GUE na řadě. Pane De Jongu, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je skutečně obtížné věc tady posuzovat. Odpovědi nejsou poskytovány, vyšetřování ještě probíhá, ale ukazuje se, že očividně vyšetřování Olafem Eh, nemá návaznost na Maltě. Jestliže vyšetřování OLAFu eh, nebude mít následnost na úrovni členských zemí a to se týká 43% případů. To je důležité. I pokud jde o ochranu finančních zájmů Evropské unie, to musí být zohledněno. Moje otázka eh, na OLAF je následující jste srozuměn s tím, aby proběhla externí kontrola kvality eh, k ověření pro, pro 43 případů 43% případů není potom eh, na úrovni členských zemí rozvíjeno dále. Děkuji. Pan Kessler má slovo. Eh, tak eh, tato diskuse tady probíhá již po léta, také eh, na úrovni Kokobu v uplynulých letech. Nejsem si zcela jist o tom statistickém údaji 43%. Některé členské státy vám uvedou 95%, jiné 3% té následné práce. E, to je také otázka politická a také legislativní, protože máme e, různá pravidla o stíhání e, podvodu a tak dále v jednotlivých členských zemích. Tyto otázky jsou řešeny například vele důležitou směrnici PIF směrnicí o harmonizaci eh, trestního práva, o ochraně finančních zájmů Evropské unie, o tom se diskutuje také v Evropském parlamentu a je to také upraveno nebo bude upraveno eh, legislativním návrhem o zřízení EPO. Eh, v této souvislosti jste se o tom nezmínili v případě Dali to není případ, kde by nedošlo k eh, navazujícímu stíhání. Tam těch 43% eh, neplatí, protože ta osoba byla obviněna a kriminální, respektive trestně právní stíhání probíhá, takže došlo k eh, návazným opatřením. Nechci tomu říct úspěch, ale je to určité potvrzení soudcem, nezávislým soudcem na Maltě, který obvinil nebo vznesl obvinění osobu, která eh, údajně eh, požádala o úplatek. Byla pak eh, propuštěna na základě kauce, ale nyní bude čelit trestnímu soudnímu řízení. Takže tady těch 43% neplatí. Děkuji. Pane Leone, máte ještě možnost položit do, doplňující otázku. 43% to je číslo, které uvádí komise. Já jsem to um, nevzal jen tak uh, z, e, z břicha. A otázka je, zdali je Olaf připraven uh, podstoupit externí kontrole kvality, eh, pokud je o návaznost své práce. To znamená, aby se zjistilo, že tady těch 43% je přesných. Pane Kesslere, ano, jsme připraveni na dialog s národními justičními orgány a orgány činnými v trestním řízení. My již tento dialog eh, provádíme. Promiňte? Jste připraveni na externí posouzení? Ano. Děkuji, děkuji a tím se dostáváme k dalšímu kolu. Uděluji nyní slovo eh, zástupci EPP, panu Odimu na jedno, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaslere, vy jste byl politikem, dobře znáte fungování demokracie, byl jste poslancem v Itálii, v letech 2002 až 2006. Znáte roli parlamentu v politické kontrole exekutivy, především pokud jde o chyby a boj proti podvodům. Takže teď zde vzniká nedůvěra mezi vámi a poslanci, kteří zasedají v tomto výboru. A má otázka je, kdyby usnesení parlamentu žádalo o váš odchod, kdyby vám vyslovili nedůvěru, vyvodil byste z toho důsledky a předložil byste demisi, podal byste demisi jako generální ředitel. Pan Kessler na dvě minuty, ano. Já si nemyslím, že když vám tedy odpovím ne, že to z mé strany bude troufalé, ale moje odpověď by byla ne, protože kdybych řekl ano, tak bych tím rozbil nezávislost Olafu. Vzdal bych se nezávislosti Ilofu, Olafu. A to není můj úkol. To už by zadávají pravidla Olafu, kde se velmi jasně říká, že při vedení vyšetřování při zahájení vedení a ukončení vyšetřování generální ředitel OLAFu nemůže být žádným způsobem ovlivňován členskými státy ani institucemi a nemůže ani přistoupit na žádné pokyny nebo požadavky ze strany institucí, ze strany jakékoliv instituce. Kdybych to udělal, tak bych selhal. Nedodržel bych svou povinnost, nedostal bych své povinnosti být nezávislý vůči jakýmkoliv politickým orgánům, členským státům nebo institucím. Děkuji. Krátká doplňující otázka od pana Ody. Nemám doplňující otázku, jen poznámku a sice já si myslím, že na této úrovni veřejné funkce je opravdu zvláštní, že někdo chce vykonávat tuto funkci bez, důvěru parlament, bez důvěry parlamentu. Dobře, následující frakce je sociálně demokratická a je to paní Ayala Zender, jedna minuta. Inés, jedna minuta. Děkuji. Myslím si, že jsme ve velmi složité situaci a já si myslím, že Olaf je tak trochu obětním beránkem rozhodnutí, které bylo přijato na vyšší úrovni, které přijal předseda Barroso a tam bychom měli hledat původ všech věcí. Pane Kesslere, já si myslím, že je zde rozpor. Já už jsem se vás přímo ptala v jedné své otázce, zda Olaf ve svém boji proti tomu boji proti podvodům v oblasti tabákové směrnice zde není nějaká dohoda s nadnárodními společnostmi, takže když se tam hovoří o tom, že zde musí být maximální opatrnost a ne tedy rychlost, to by měl být ten hlavní prvek tohoto vyšetřování, tak si myslím, že to souvisí také s tím možným střetem zájmu, který zde existuje. Vy jste mi v jiné otázce odpověděl, že ano, že jsou zde dohody a tím pádem část financování OLAFu závisí právě na tom boji, to je pozitivní věc, boji proti pašování tabáku. A potom jste eh, říkali o té nahrávce, nahrání telefonního hovoru bez eh, souhlasu té druhé strany, že není protizákonné. Dobrá, ale použití tohoto nahraného rozhovoru bez eh, který byl tedy pořízen bez souhlasu té nahrávané osoby, to je podle mě Eh, věc, eh, která by neměla být použita. Když je něco nahráno bez tvého vědomí a pak je to použito v tak důležité věci, to podle mě v pořádku není. Proč jste ji použili? Vy říkáte, že potom ten, který nahrál Olaf, tak ten hovor použit nebyl, takže já si myslím, že to skutečně musí vyvolat eh, odpor ze strany občanů, že jsou jejich nahrávky, které jsou pořizovány bez jejich vědomí, používány v soudním řízení. Děkuji, pane Kesslere, dvě minuty. Ano, tak eh, ty dohody, které zde byly zmíněné s tabákovými eh, firmami, to jsou vlastně určitá soudní eh, urovnání a to nebylo sjednáno s Olafem. Mnozí z vás to vědí. Jsou to dohody mezi v návaznosti na soudní případ eh, a judikaturu v USA mezi těmito firmami a všemi členskými státy a komisí, nikoli s OLAFem. Olaf ani nemá e, moc nebo právní možnost sjednávat takovéto dohody za prvé a za druhé. E, e, jako výsledek, důsledek těchto dohod Olaf nedostane ani jediný cent, vůbec žádné finanční prostředky. Členské státy ano, komise ano a to bylo také chváleno eh, výborem eh, Kokobu v té době a také parlamentem to bylo eh, kvitováno. Takže v tomto případě Olafu neplynou žádné finanční prostředky a Olaf nemá žádné dohody s tabákovými firmami. Pokud jde o telefonáty, my jsme neprováděli žádné odposlechy telefonátu nikoho a neděláme to ani v tomto případě. Ne, soukromé osoby to provedly dvakrát. A to nebylo ale poslouchání Byl to telefonát, který byl nahrán a po druhé se to stalo za naší přítomnosti. To je zcela legální zákone. Pokud ne, tak to bude soudem spochybněno nebo napadeno. Děkuji vám. A tím pádem se dostáváme, nebo má paní Ayala Sender ještě doplňující otázku, nebo je to vyřízeno? Měli, měla jste dvě minuty, takže stručně. Ano, chtěla jsem se také zeptat pana Kesslera. Vy říkáte v těch svých odpovědích, že jako generální ředitel jste nebyl jedním z vyšetřovatelů zodpovědných za toto vyšetřování. Takže já bych byla ráda, abyste mi řekl, jaká byla tedy vaše role, protože vy jste cestoval na Maltu, vedl jste rozhovory s osobami, takže když jste nebyl vyšetřovatelem, tak eh, jak byste označil tu svoji roli? Tady říkáte, že tedy nejste vyšetřovatelem, tak jaká byla vaše role? Protože na základě této role, té vaší hyperaktivní účasti na tomto vyšetřování, jsme potom v situaci, kdy si klademe otazník, otázky pokud jde o roli Olafu. A potom v tisku jsme viděli korespondenci mezi generálním eh, tajemníkem eh, a generálním ředitelem eh, Sanko ohledně tabákové směrnice. To musí také vyvolat určité otazníky. Děkuji, pane Kesslere. Zaprvé začnu od konce. Vy jste se zmínila o tom, co bylo zveřejněno v tisku, výměna e-mailů. Já jsem je viděl ve stejných novinách, tečka. Nemáme je v naší složce, aby bylo jasno. A nemyslím si, že to eh, cokoliv změnilo, ale to není věc, kterou jsem já řešil nebo jsem se zabýval, tak nevím, co bych měla co bych měl říci o těch e-mailech, které zmiňujete, že byly eh, zveřejněné v novinách. K mé roli. Já jsem generální ředitel OLAFu a v souladu s nařízením, které eh, znám téměř z paměti, jsem tím, kdo je odpovědný za vedení, za průběh vyšetřování. Jsem ten, kdo z nařízení otevírá a zahajuje veškerá vyšetřování a jsem tím, kdo z definice nařízení, ani nesmím delegovat tuto pravomoc, kdo musí uh, Um, autorizovat veškeré uh, úkony vyšetřování. Pokud OLAF provádí interview nebo vyšetřovatele OLAFu provádí výslech nebo rozhovoru, tak, rozhovory, tak se to musí provést na základě mého písemného mandátu. Schválení jsem tedy odpovědný za všechny úkony vyšetřování, za průběh vyšetřování, za otev, zahájení a ukončení, uzavření vyšetřování nechci, nevím, jestli to znamená, že se kvalifikují jako vyšetřovatel či nikoli, ale prostě já zmocňuji, poskytuji zmocnění k provádění vyšetřování a mandát k vyšetřování eh, musí být podepsan mnou. Já jsem se zúčastnil v tomto případě některých rozhovorů, eh, které jsem schválil a eh, zúčastnil jsem se jich. Jsem konečný odpovědný, ne všech, ale některých jsem se účastnil společně s vyšetřovateli. Děkuji. A e, dále má slovo zástupce frakce ALDE. Jane? Ne, zříká se slova. Takže další je zástupce frakce Zelených, Barte. Já bych chtěl ještě jednou, pane Kesslere, navázat na to, co zde již zaznělo 15. října. jste v pondělí dopoledne útvarům, svým útvarům zaslal zprávu a dva dny poté bylo informováno o průběhu vyšetřování. Řekl jste, že jste nemohl pět dní čekat, že jste to musel provést za tři dny, ale proč? Vždyť jste věděl, že to vyjde na veřejnost. Měl jste kontakt s Barosem a e, došlo k dohodě mezi Barosem a Dalim a my jsme věděli, že pokud e, Dali podá demisi, tak e, to vyjde na veřejnost. Eh, učinil jste dohodu s komisí, abyste dal komisí mm, čas pět dní a eh, k tomu, aby byl dozorčí orgán informován. Pokud byste eh, tak byl učinil, než to prosáklo na veřejnost, tak by to byla jiná situace. Dozorčí orgán by byl měl pět dní čas, eh, eh, aby se na to podíval a eh, Baroso mohl být dotázán dozorčím orgánem na svůj názor a celé by se to bylo projednávalo ve větším klidu. Proč jste tuto dohodu s Barosem nesjednal, že tedy to celé ještě uchováte v klidu pět dní? dvě minuty. Chci to objasnit. E, já jsem neměl žádné kontakty s panem Barosem před, během, po vyšetřování. Žádný přímý kontakt. Pouze abych to objasnil. Žádný kontakt s Katrin Day, ta byla první, která přinesla prvotní informaci e, mně, Olafu, jménem, samozřejmě jménem předsedy Barosa a proto jsme pak konečnou zprávu předali jí. A to znamenalo téměř to tež, jako kdybychom ji předali panu Barosovi, ale neměl jsem žádné souběžné, skryté nebo otevřené kontakty s předsedou Barosem. Vůbec nikdy. A také jsem s ním neměl žádné dohody jakéko, jakéhokoliv druhu. To chci pouze uvést na pravou míru, abych se vyhnul eh, jakýmkoliv nedorozuměním v této věci. Vše proběhlo písemně a velmi jasně, je to ve složce. Pokud jde o skutečnost, že tu složku jsme zaslali komisi a současně jsme e, připravili složku pro dozorčí orgán. Nemáme povinnost čekat na dozorčí orgán nebo informovat dozorčí orgán, než ten případ e, zašleme e, institucím stokrát eh, za rok bez eh, jakéhokoliv zapojení dozorčího orgánu to děláme, protože takto to praví nařízení. My jsme dozorčí orgán museli informovat, než jsme ten případ předložili s justičním orgánům a to jsme učinili a proto komise v tomto případě obdržela informaci několik dnů před justičními orgány normálně bychom to mohli zaslat oběma ve stejnou dobu. dobu. Nemohli jsme, protože jsme museli připravit ten případ napřed pro dozorčí orgán, než jsme to pak předložili justičním orgánům. A to se stalo během týdne v souladu s nařízením. Vy říkáte, že jsme eh, postoupili dozorčímu orgánu dílčí informace. To je pravda, ale eh, může to být eh, E, nesprávně pochopeno. Komisi jsme poslali zprávu a rozhovory provedeny s komisařem, nikoli celou složku, to není e, praxe a to jsme neučinili ani nyní, ale dozorčímu orgánu jsme poslali přesně to, co je e, napsáno v pracovní dohodě s nimi uzavřené. To bylo s nimi sjednáno, dohodnuto a pak to proběhlo na základě právně závazného stanoviska ehm, eh, orgánu ehm, ehm, na dozor pro dozor eh, ochrany osobních dat. To znamená, dozorčímu orgánu jsme zastali zkrácenou a anonymní verzi Eh, zprávy a to v souladu s dohodou uzavřenou s nimi. Oni eh, eh, s tím souhlasili ještě před tímto případem. Zaslali jsem jim tedy, zaslali jsme jim dílčí informace, jako vždy a jak jsme povinováni. Pak se stalo to, že oni okamžitě nás požádali po obdržení této informace o přímý přístup k případu a oni požádali o jeden měsíc, nikoli o dva dny a, a nepožádali o čekací lhutu. To se nestalo nikdy. Obdrželi tedy plný přístup ke složce ještě dříve, než jsme ten případ předložili justičním orgánům. Děkuji. Eh, v rámci dalšího postupu má nyní ještě možnost ECR položit otázku. Paní Andreasen se zříká a tím pádem se dostáváme eh, dle postupu ještě ke dvěma otázkám eh, za EPP a dvěma za SED. První je EPP. Kdo se hlásí? Paní Gresle. Děkuji, to je opravdu zajímavé diskutovat s vámi, pane Kesslere, když říkáte, že všechno je legální, dokud není prokázána nelegálnost u soudu. Já tedy respektuji právo pouze, pokud mě při jeho porušení přistihnou takovéto právní chápání, které jste několikrát ukázal, Eh, mě vede k tomu, že bych požadovala, abyste opustil svou funkci, protože to přece není možné, že je to eh, nelegální jenom když je to prokázáno. Jsou přece eh, věci, které je třeba respektovat i bez soudního rozsudku a to mě opravdu zaráží. Dokud tedy nemám soudní rozsudek, budu takto postupovat. A mě irituje ta záležitost s telefonováním soukromí soukromý rozhovor s, s vědkyní. to samostatný postup vyšetřujícího pracovníka, nebo jste mu to nařídil? Děkuji, pan Kessler má dvě minuty co se týče k legálnosti nebo nelegálnosti. Co je proti právu, je nelegální a tečka je možné a vždycky bývají určité rozdíly. Uh, Eh, nebo různé názory na to, co je eh, eh, po právu a co je protiprávní. To je otázkou soudu. Já to neposuzuji proto tady máme soudy a veškerá řízení, aby rozhodli, zda to bylo v souladu se zákonem či ne. Co se týče těch telefonátů, tak mohu pouze zopakovat, co jsem vám říkal. a nemohu nic dál rozvíjet, než to, co se stalo. Já jsem řekl, stalo se to dvakrát. A podle našeho názoru to bylo v souladu s právem. Soukromá osoba jednou před vyšetřováním, po druhé za naší účasti, tak jak je to tedy vyjádřeno písemně podívejte se prosím na tu zprávu o činnosti dozorčího výboru a to je vše. Pokud eh, je to nezákonné, tak nám někdo sdělí, že to bylo nezákonné, ale my tvrdíme, že to bylo v souladu s právem a mimo jiné my jsme nezneužili žádnou pravomoc. My nemáme pravomoc zasahovat do telefonní konverzace, takže my jsme žádnou pravomoc nezneužili. Doplňující otázka paní Gresle minutu. To tedy znamená vybavení OLAFu v budově. OLAFu se využívá. Eh, nezapomeňte nám také poslat do eh, právní analýzu rady. A myslím, že je tu zásadní nepochopení, co se týče nezávislosti vašeho úřadu. Vy jste nezávislí a chceme, abyste pro prováděli nezávislá šetření, ale když jsou provedena, provádějte i takovéto hodnocení a i naše kontrola eh, je naprosto jasná, eh, o čem tedy sníte, eh, že byste byli naprosto odpoutáni od místa času. To není možné. Je tu tedy ta anulace, tady jsou eh, eh, pochybnosti o tom, co je rozhodnutí a co je eh, odstoupení dobrovolné. Ale je také o čkodnění, to zaplatí daňoví platníci. Podle článku 22 je tu odpovědnost za způsobené škody. Já předpokládám, že znáte tento článek, pane Kesslere. Jsem si toho vědom. Eh, a jako poslední eh, má eh, příležitost složit otázku frakce SAD. Máte prosím nějaké přání vystoupit? Zdá se, že ne. EPP má tedy ještě na závěr možnost položit jednu otázku. Žádáte si slovo? Paní Kresle, ano, ještě jednou bych se chtěla vrátit k eh, rolím a k těmto hrám, které Olaf má rád a eh, jeho pracovníci se velice rádi vcítí do eh, role podnikového lékaře komise nebo notářského pracovníka. To bylo v tomto případě s hlavním svědkem. My bychom chtěli vědět, jak často Olaf používal takovéto metody. Je to otázka zásadního fungování celého úřadu. Je zarážející, že eh, se eh, v eh, mísí do důvěry Olaf nesprávnými informacemi. Týká se to otázky 35 CAD a trvám na odpovědi. Děkuji. Pan Kessler, dvě minuty. Again, these issues chtěl bych opět říci, že se o těchto tématech v současnosti jedná u soudu, u soudu na Maltě. Kdybych vám poskytl podrobnější informace, tak by to narušovalo řízení, které tam běží a my jsme nepoužili nic, nač, naznačujete žádné zneužití eh, investigativní pravomoci. No, bychom eh, se tedy vydali na nějakou adresu a podívali se, jaké je tam jméno na zvonku. Na zvonku u dveří to se může stát, že uh, vyšetřovatel eh, se vydá na adresu nějaké osoby a přečte si jméno uvedené eh, na dveřích nebo zvonku. Je to využití eh, naší pravomoci, je to oprávněné. To je naprosto jednoduchá činnost, která s pravomocí nesouvisí. To může udělat každý normální občan, nemusí pracovat v, v úřadu Olaf. My ale nehovoříme o normálních eh, občanech, kteří milují takovéto eh, role, ale jedná se to vyšetřování a musí se držet tedy ustanovení právního státu. V jakých případech používá OLAF jinou identitu, aby získali informace od svědků dotčených osob, aby se prostě vetřeli do jejich důvěry, pane Kesslere? Já si nejsem vědom, že by k tomu došlo ani v tomto případě. Jsou prosím nějaké další připomínky? Chce někdo vystoupit, kdo má ještě možnost položit otázku? Není tomu tak, takže závěrem máme ještě jednu otázku na vás, pane řediteli. Vidíte nějakou možnost? že by výsledky vyšetřování OLAFu byly použity, mohly by být použity jako politická zbraň? A jaká opatření chcete učinit v budoucnu, abyste zabránili e, takovémuto zneužití? Nevím, jestli jsem schopen předkládat nějaký takovýto návrh, jak se ptáte. Uh, Takovéto eh, návrhy by se měly týkat všech aktérů, nejenom úřadu OLAF. V teoretickém případě, eh, jak se o tom zmiňujete, politickou zbraň mohou použít někteří političtí aktéři, takže eh, předběžná opatření, které využíváme a stejně i ostatní, aby nedocházelo k únikům. A to se nám docela daří. To byla má hlavní obava během těchto pěti měsíců. Tady bylo veliké riziko úniku informací. Nejenom, že by se tyto informace zveřejnily a potom by jich někdo využil pro politické účely, než bude celá záležitost vysvětlena proto je tu zákonná povinnost, to vyplývá z nařízení, abychom výsledky svých šetření eh, posílali dotčeným institucím a soudním orgánům a postupovali jsme při zachování důvěrných informací. Eh, protože když se to dostane do politiky, tak ten důvěrný charakter nemůže být eh, eventuálně zachován. Ale mohou tu být ještě další návrhy, jak bychom zabránili tomu, aby eh, vyšetření Olafu neměly politické dopady. Já nevidím žádnou možnost, jak je neposílat dotčeným institucím. Já se domnívám, že dotčené instituce musí vědět, jaké jsou výsledky vyšetřování. Ale tyto instituce musí eh, učinit nezávislé svá eventuální rozhodnutí ve své kompetenci. Děkuji. Teď se ještě ptám, zda chcete krátce přispět. Ano, já jsem chtěla informovat generálního ředitele jenom o to, eh, že se, eh, se zúčastnila jedné oslavy v září loňského roku a zástupci automobilového průmyslu se mě zeptali, jaké vyšetřování běží proti tomuto komisaři a to bylo ještě tedy mnohem eh, dříve. Děkuji. Ano, jsou ještě nějaké žádosti o krátké příspěvky ze strany politických skupin? Zdá se, že ne. Chtěl bych tedy velice srdečně poděkovat všem účastníkům, vám, pane Kesslere, všem poslancům a chtěl bych uzavřít tento bod jednání. Myslím, že se osvědčil postup, který jsme zvolili, protože jsme tak mohli vést velice intenzivní dialog. Chtěl bych eh, naše jednání teď přerušit dám eh, slovo paní kolegyni Kresle, ale potom, eh, protože to jednání bylo velice intenzivní, eh, přeruším, ale nejprve paní Gresle, já bych chtěla požádat, abychom se vyslechli paní generální ředitelku Dej a také generální ředitelku, chápu to dobře, paní Dej a historik Koči. Mm, ano, velmi stručně, pane předsedo. Když generální ředitel odmítá podat demisi, kdyby ho k tomu parlament vyznal, tak si myslím, že náš výbor by měl požádat o právní studii, abychom zjistili, jaké je správné řízení nebo správný postup eh, pro odvolání v případě, že by ta nedůvěra dosáhla takového stupně, že už bychom nemohli souhlasit s tím, aby řídil Olaf. Děkuji, pan Mulder. Já bych podpořil, pane předsedo, požadavek paní Gres, aby se tyto dvě osoby dostavily do našeho výboru. Äh, Vyslechl jsem si tedy z různých stran, že bychom měli pozvat generální tajemníky komise. Byli tu určité otázky. Já navrhuji, abychom to udělali při eh, jednom z našich příštích jednání, leda, že by dnes eh, vyplynuli z setkání s panem komisařem eh, Šemetou nějaké jiné poznatky. A dále otázka právního posuzování, jak o tom hovoří pan Jean-Pierre Audi, to ještě posoudím se sekretariátem a budu vás o tom informovat. Dospěli jsme tedy ke konci tohoto bodu pořadu jednání jednání. Nyní přerušuji na eh, čtvrt hodiny. V 11.45 eh, pokračuje zase řádné jednání. Sigmantas, uh, would you be ready? Pane Sigmantas, jste připraven? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf... Vážené dámy a pánové, opět navazuji na pořad jednání a prosím o pochopení, že po takto intenzivním zasedání jsme si udělali krátkou přestávku. Nyní je na řadě bod číslo 19 a sice zvláštní zpráva ohledně eh, ziskovosti investic věnovaných na energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti. Eh, naším zpravodajem je eh, Zigmantas Balčitis z Evropského účetního dvora. Já srdečně vítám pana Haralda Wögerbauera z Evropského účetního dvora. E, Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval účetnímu dvoru a jeho zástupci, který vypracoval velmi důležitý a zajímavý dokument. Tento dokument e, schrnuje zkušenost tří členských států, kterým byly přiděleny největší prostředky. Nejvíce tedy jich bylo vynaloženo na energetickou účinnost a obnovu. Ze závěru z této zprávy opravdu nemáme radost. Není zde systém kontroly ani dohledu. Evropská komise před přidělením těchto fondů neměla žádná kritéria ani požadavky. Zde se jedná o předcházející období, to znamená rok 2000 až 2006 a je to navázáno na následující finanční rámec, takže samozřejmě se nemůžeme vrátit do minulosti. V některých členských státech ziskovost těchto projektů dosahuje 50 nebo tedy pokrývá pět let, někdy až deset let. Musíme tedy zabránit takovýmto případům. Účetní dvůr doporučuje, že tyto fondy musí být navázány na vyhodnocení potřeb, dohled nad dodržováním srovnatelných kritérií a použití kritérií. Což je důležité pro stanovení nejlepší míry ziskové investice, rentabilní investice. To jsou věci, které budou mít podle mě důležitý, významný dopad na přerozdělení prostředků. Dnes dopoledne jsme hovořili se zástupci účetního dvora i komise. Musíme také souhlasit s tím, že Evropská komise nemůže být zodpovědná za všechny projekty, takže by bylo nutné stanovit požadavky a ukazatele, na jejich základě by bylo možné hodnotit rentabilitu investic. Všichni jsme se shodli na tom, že je nutné stanovit náklady na energetickou jednotku. Alespoň 20 prostředků by mělo být přiděleno opatřením na zlepšení energetické účinnosti, aby bylo dosaženo těch 20 cílů energetické účinnosti. Jedná se zde také o zkušenost eh, určitých členských států, například Francie. Tam, když se rekonstruuje nějaká budova, která má více než 100 metrů čtverečních, podlahovou plochu, tak musí dosáhnout eh, minimálně 30% úspory energie. Tím se zajistí efektivnější využívání peněz daňových poplatníků. Pokud jde o návratnost investic, tak tato otázka je velmi složitá a měli bychom se k ní vrátit ještě v budoucnu. Protože v každém projektu máme 5-6 etap, eh, které jsou rozdílné podle objemu energetické účinnosti, takže by bylo obtížné naplánovat si jednotné období, jednotnou délku trvání pro všechny projekty. Všechny složky jednotlivých projektů, všechny tedy etapy by měly mít eh, odlišné trvání. Účetní dvůr také zdůrazňuje, že je třeba zajistit kontrolu komise. Zodpovědné generální ředitelství také vyjádřilo své stanovisko, podle nějž komise nemůže být zodpovědná za všechny projekty, například za 30 procent projektů v celé Evropské unii. Nicméně přesto je třeba mít nějaký jednotný systém v rámci Evropské komise, díky němuž by bylo možné zjistit, zda členské státy dosáhly cíle v oblasti energetické účinnosti či nedosáhly. Abychom znovu za několik let nebyli nuceni konstatovat, že jsme nedosáhli cíle, i když jsme utratili prostředky, které jsme na to měli vynaloženy. Na závěr bych rád zopakoval své poděkování Evropské komisi a účetnímu dvoru za jejich spolupráci. Myslím si, že tyto principy uvedu také ve svém pracovním dokumentu. Tyto principy budou podle mě užitečné do budoucna a jsem eh, k dispozici, abych reagoval na vaše připomínky a doporučení. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji Balčitisi a nyní uděluji slovo představiteli Evropského účetního dvora panu Haraldu Vögebauerovi. Nyní by to mělo fungovat. Děkuji. Spravodaj již lecos mm, předeslal ze závěru Evropského účetního dvora. My máme velkou radost, že spravodaj společně s námi hledí do budoucna. Myslím, že z toho může vyplynout velmi plodná diskuse. My jsme již viděli, že komise na e, e, naše poznámky a naší zprávu velmi pozitivně zareagovala. Znamená to, že účelem a cílem zprávy Evropského účetního dvora je eh, přivodit zlepšení pro budoucnost. A v tomto smyslu, eh, myslím, eh, jsme se vydali správným směrem. Přesto přeze všechno bych chtěl požádat o možnost stručně popsat i s ohledem na pokročilý čas, budu stručný, popsat ty hlavní závěry eh, naší zprávy, eh, tak, aby poslanci byli podrobně informováni. Přesně o těch bodech, o nichž hovořit chceme. Hlavními cíly těchto opatření jsou, že od roku 2000 v rámci politiky soudržnosti byly na spolufinancování energetické účinnosti vynaloženy 5, eh, eh, vynaloženo 5 miliard. A na období 2014 až 2020 komise navrhuje eh, finanční příděly ve výši přes 17 miliard. Takže jde o to eh, dosáhnout eh, cíle a sice v roce 2020 ušetřit 20 emisí skleníkových plynů. Cílem těchto opatření je eh, zvýšení energetické účinnosti za eh, zachování eh, nákladové účinnosti. Faktem ale je, že přijaté nebo učiněné investice do energetické účinnosti nebyly nákladově účinné. Typickými investicemi jsou mm, zateplování budov, energeticky účinná okna, regulace tepla a tak dále, nebo vytápění. My jsme ale museli zjistit, zjistit, že prostředky byly využity eh, maximálně z 20 na eh, opatření energetické účinnosti a úspory energie. Byly to eh, především tedy efekty doprovázející větší projekty. To znamená, že do těch budov byly financovány i jiná opatření, a sice opatření, která přednostně nesloužila energetické účinnosti, jako například Eh, eh, zvelebení prostoru, modernizace prostoru, estetičtější zařízení a tak dále. To ale všechno nebylo cílem eh, tohoto opatření. Evropský účetní dvůr pak tato opatření prověřoval na úrovni členských zemí. To byly investice učiněné v letech 2007 až 2013. To byly nejvyšší příspěvky z fondu EFRE a um, dalších. Byly to zejména země Česko, Itálie a Litva, které obdrželi nejvyšší příděly do roku. Do konce roku 2011 tyto země v rámci příslušných operačních programů um, obdržely um, každá 1,5 pardon, 1,2 miliardy eur na projekty energetické účinnosti. To je 33 celkové částky období 2007 až 2013. Evropský účetní dvůr pak prověřil čtyři operační programy a e, na Mátkově vyhodnotil 24 investičních projektů ve veřejném sektoru budov. U 75 prověřovaných projektů nebylo možno prokázat, do jaké míry bylo dosaženo cílu energetické účinnosti, protože nebylo byly prověřené spolehlivá měření. Dále výsledky eh, eh, prověřování operačních programů. Operační programy eh, neprokázaly, respektive neobsahovaly ani přiměřené analýzy podle sektoru a regionu, ani nedosáhly cílů a vhodných metod pro dozor dosažení programových cílů. Pro Dánsko například se počítá s amortizačním obdobím eh, maximálně pěti let a eh, ve eh, Flandrech je amortizační doba do sedmi let. Během tří let se to musí realizovat. V Česku existuje vnitro státní amortizační cíl pěti let pro průmysl, sedm let pro sektor služeb a 21 let pro domácnosti. Eh, program Evropské unie pro Česko obsahuje sice cíl pro eh, úsporu energie v gigajoulech, což ale v praxi znamená zvýšen nebo prodlouženou amortizaci z 28 na, 60, na 61 let. V rámci IOP energie v Itálii byl eh, cíl energetických úspor tak eh, nízký, že vedl k velmi dlouhé amortizační době mezi 288 a 444 eh, roky. V rámci operačního programu podpora soudržnosti v Litvě byly náklady úspor v gigajoulech odhadnuty na 861 eur, co vedlo k amortizační e, době 72 až 96 let. Takže ty amortizační doby jsou příliš dlouhé. E, výsledky e, těchto prověrek nebo auditů u vybraných projektů neexistují cíle ve vztahu k účinnost nákladu, nýbrž často Hlavním důvodem pro investice jsou, je zlepšení komfortu a pohodlí a pouze vedlejším efektem je nárůst energetické účinnosti. Dále audity energií v Itálii nepředcházely projektům e, žádné energetické kontroly v Litvě, pouze e, ve dvou z osmi projektů v Česku byly e, vlastně kontroly energetické účinnosti u veřejných budov Eh, závazné u spotřeby energie nad 1500 gigajoulů eh, ročně, ale ehm, auditor ehm, ehm, těchto energií doporučil pravidla nákladově intenzivní investiční eh, obce, protože slibovali vyšší úspory energie a nikoli nákladově účinnější obce. Projekty z projektu vyplynuly následující fyzické závěry pouze v České republice byly provedeny, mm, eh, byla provedena měření úspor energie u provedených projektů a eh, to ze strany kvalifikovaných auditorů. Hlavní výsledky eh, auditu u všech projektů byla amortizační doba příliš dlouhá, v průměru 50 let, takže déle než mm, životnost jednotlivých komponentů nebo dokonce budov. Většina členských států EU mm, mají u svých nebo počítají u svých mm, opatření eh, s amortizační dobou mezi 5 až 10 let. Eh, ukazuje se, pokud z toho budeme vycházet, že u 50 leté amortizační doby v Evropské unii eh, mm, se dosahuje pouze 10 až 20 procentního využití energeticky účinných investic. Existují ale i výjimky s mnohem vyššími amortizačními dobami. Volině eh, v Česku 146 let, Matera v Itálii 104 eh, eh, roky, Klajpeta v Litvě 156 let. Komise k tomu říká následující. Jestliže investujeme do veřejných budov, je nutno mít celkový postup a nejenom usilovat o zlepšení energetické účinnosti tato zlepšení energetické účinnosti by měla být součástí celkové renovace budovy. E, tím komise vlastně přiznává, že hlavním účelem opatření není zvýšení energetické účinnosti, e, což je účel e, prověřovaných opatření, nýbrž spíše je to příjemný vedlejší efekt. A proto takovéto komentáře nemění nic na tom, že investice do energetické účinnosti v rámci celkové renovace musí mít eh, eh, odpovídající návratnost a ne eh, až za 150 let. Doporučení našeho úřadu. Komise by měla provést odpovídající analýzu potřeby, zhodnotit spotřebu energie a také potenciál úspor energie a cíle a op odpovídající metody um, a, stanovit cíle a odpovídající metody pro toto hodnocení. A pro každý jednotlivý sektor by eh, měly být eh, stanoveny, eh, stanovena řešení vykazující nákladovou účinnost. Zweitens. Za druhé, pravidelný, um, eh, pravidelné využívání srovnatelných výkonnostních indikátorů, a to u každého operačního programu ohledně vývoje nákladů na eh, úsporu energetické jednotky, jakož i plánované a dosažené amortizační doby. Je nutno zajistit, aby eh, národní orgány shromažďovaly údaje a předkládali je komisi. Komise musí na základě Ehm, eh, amortizační, eh, běžné amortizační doby stanovit maximálně eh, přípustnou amortizační dobu. To by ehm, mělo být tedy určitá referenční hodnota. V zemích, kde takovéto úrovně ještě nejsou stanoveny, by audity, energetické audity měly být nejdůležitějším kritériem při výběru energetických nebo projektů energetické účinnosti. Závěrem osobní douška já dávám komisi ke zvážení, zdali pro budoucnost, o investičních projektů, u kterých eh, jsou eh, realizována různá opatření, jako například podpora energetické účinnosti, renovace a tak dále. Mm, a by nebylo eh, smysluplné, aby už v programovém stádiu mm, nemělo být rozlišováno, kolik prostředků, na, kolik, na které účely mají být vynaloženy a z kterých fondů mají pocházet. Děkuji. Velice vám děkuji, pane Wilkebauer. Než dám slovo komisi, chtěl bych se zeptat, zda chce některý z poslanců vystoupit. Zdá se, že ještě ne. Mohu tedy požádat zástupce komise o jejich stanovisko k těmto návrhům, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za eh, zprávu pana poslance a také za eh, zprávu člena Evropského účetního dvora. My se domníváme, že je to opravdu velice včasná a užitečná zpráva, zejména když diskutujeme o nařízeních na příští programovací období na základě našeho zvažování bych chtěl vysvětlit, co chceme učinit, abychom eh, splnili doporučení účetního dvora. Je třeba zvážit, eh, Eh, vše s přilednutím k tomuto rámci. Plánovací programovací období 2000 až 2006 bylo vynaloženo 3 miliony eur na energetickou politiku a bylo to potom eh, pro další programové období 2007-2014 z 15 eh, násobeno až na 5 milionů eur a na 5 miliard eur a e, komise e, sledovala důležitý e, cíl energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti. Chtěl bych se tedy zmínit o metodologii a o obsahu. Za prvé je třeba uznat, protože budeme politiku posuzovat a auditovat jako takovou. Naše politika se opírá o integrovanou politiku eh, vývoje. Není to odvětvová politika, není to ani doplněk eh, těch odvětvových politik. Když to říkáme, eh, když postavíme školu v chudém prostředí, tak to bude mít socioekonomické dopady a má být součástí integrovaného plánu eh, městského rozvoje. A tato část eh, energetické účinnosti eh, této školy je další částí. Já bych chtěl uvést příklad, příklad příklad, o kterém také zpravodaj hovořil. Ve Francii 200 milionů eur na toto programové období umožnilo eh, zajistit 1,2 miliard eur eh, z národních a regionálních fondů pro obnovu sociálního bydlení z hlediska, také z hlediska energetické účinnosti s tím výsledkem, že nyní máme asi 60 tisíc rodin, které žijí v lepších podmínkách a co je důležité a proto se vracím k povaze naší politiky, vytvořili jsme 16 tisíc pracovních příležitostí v místním prostředí, protože se to týkalo tedy také také produktivity a růstu a naše druhé zvažování vychází z toho, že máme sdílené řízení. A soudní dvůr eh, nám to připomíná, že my jsme zodpovědní za rozpočet Evropské unie, ale měli bychom si ujasnit, že členské státy jsou odpovědné za stanovení eh, výběrových eh, kritérií projektů za stávajících právních předpisů. Členské státy vybírají projekty a členské státy mají tuto odpovědnost musí vyhlašovat veřejná výběrová řízení a zajistit, aby se zvolili ty nejlepší eh, eh, nabídky, nejenom nejméně nákladné. Z hlediska projektů se e, e, rozhoduje o těch hlavních projektech. A když jde o rozhodání o hlavních projektech nad 15 milionů eur, e, tady máme velice dobře rozvinutou analýzu nákladů a přínosů. V tomto programovém období zaujme komise postoj, že 700 eh, hlavních projektů bude posuzováno a komise sleduje nákladovou eh, účinnost, protože je to součást naší metodologie této analýzy přínosu a nákladu. Já se domnívám, že tady bohužel žádný takový hlavní projekt nebyl. A další eh, zvažování se týká období, jak je možné tu složku energetické účinnosti oddělit eh, od širších cílů, cílů které sledujeme v naší politice. Eh, období návratnosti je jenom ta cesta, jak eh, definujete jasně úspory, eh, které vyplynuly z investice, ale ústní Účetní dvůr říká, že 18 ze 24 projektů, které byly předmětem analýzy, nebylo možné vypočítat skutečné úspory. Za takovýchto podmínek je obtížné eh, stanovit jistě dobu návratnosti. Jistě je to velice spektakulární, když je ta délka amortizace velice dlouhá, ale to eh, rozhodně neplatí pro všechny. A když jsme se radili s experty, tak ty vždycky řeknou ve srovnání s dobou návratnosti je eh, eh, velice obtížné to posuzovat a musíme srovnávat jenom srovnatelné Nedomníváme se, že e, se tak děje. A když máme tedy vypočítávat dobu návratnosti, je třeba také zvažovat ceny e, v e, zemi zpravodaje. Došlo ke značné oscilaci cen v tom období. A musíme také hovořit o různých klimatických podmínkách v jednotlivých zemích je to 27 eh, zemí a 240 eh, regionů, takže je velice obtížné hovořit o energetické účinnosti. A závěrem, a to je pro nás poněkud kontroverzní, eh, my jsme pro hlubokou obnovu, chceme vynakládat prostředky ne nutně pro eh, projekty, které může za krátkou dobu s krátkou návratností realizovat soukromý sektor. Jde o hlubokou renovaci eh, abychom se nemuseli za pět let vracet eh, a vynakládat ty prostředky znovu. V závislosti na stupni obnovy můžete jít od pěti, deseti eh, do patnácti let na delší období a pořád je to smysluplné. Eh, k naplnění doporučení účetního dvora věříme, že většina těchto doporučení je eh, moudrá a užitečná a budeme o ně usilovat. Toto úsilí se opírá o tři hlavní bloky. První blok je finančního rázu. Jak víte, komise předložila požadavky aby 20 eh, našich prostředků se vynaložilo, eh, se vyčlenilo v těch eh, E, více rozvinutých regionech a zemích pro energetickou e, účinnost, abychom e, splnili cíle do roku 2020, tedy tu strategii Evropa 2020, ale abychom průběžně snižovali CO2 do roku 2050, tedy minimálně 20% pro energetickou účinnost a 6% pro energetickou obnovu v méně rozvinutých oblastech. Takový takovýto eh, finanční blok eh, byl eh, předložen. A dále jsme poprvé stanovili podmínky. A tyto podmínky Eh, se opírají o výsledky energetických auditů. Říkáme členským státům, musíte eh, plnit směrnici o energetické účinnosti, jinak nedostanete prostředky pro energetickou účinnost. Proto eh, tyto energetické audity, a to je nová směrnice, která ještě neexistovala, když byly zahájeny, respektive ukončeny tyto projekty. A také máme směrnici o výstavbě, která zahrnuje energetickou účinnost. Je třeba používat eh, optimální nákladovou metodu eh, metodologii pro získání prostředků a třetí hlavní blok eh, vyvíjíme úsilí, abychom měli eh, politiku orientovanou na výsledek v souladu s doporučením účetního eh, dvora. Používáme různé ukazatele, zejména tři, ty se týkají eh, energetické účinnosti, to je ve zprávě, to nemusím opakovat, ale provádíme také revizi metodologie nákladů a přínosů budeme předkládat první návrh a vyzvali jsme účetní dvůr, aby se zúčastnil diskusí o této eh, metodologii, eh, která bude eh, sloužit členským státům. Máme tu sice odvětvový přístup a s kolegy z generálního ředitelství pro energii chceme také vypracovat příklady postupu a nakonec velice podporujeme Eh, finanční inženýrství, finanční nástroje, finanční nástroje, eh, které působí v oblasti energetické účinnosti. Eh, v zemích jako v Estonsku jsme již svědky dobrých výsledků, týká se to také Litvy a to je tedy námi navrhovaný postup. Celkově, jak jsem již řekl úvodem, je to velice užitečná, inspirující zpráva ve smyslu eh, diskusí, které vedeme o nových nařízeních. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Landapasu. A eh, táži se, zdali máte ještě otázky nebo poznámky z pléna. Prosím, Jean-Pierre Rody. Jen velmi stručná poznámka. Děkuji za všechny tyto informace. Je pravda, že energetická účinnost budov je velmi důležitým tématem. Bohužel tento audit se týká pouze veřejných budov. Já si myslím, že by bylo dobré to uvést už v názvu, protože ve veřejných budovách, nechci říkat, že je to jednoduché, ale je to jednodušší než u soukromých budov, protože u veřejných budov eh, jsou eh, důležitá právě rozhodnutí volených zástupců, kteří přece jenom eh, jsou trochu citlivější, pokud jde o ty otázky energetické účinnosti a zase tolik neberou v úvahu právě rentabilitu. To tež bychom tedy měli mít i v soukromém sektoru, ale tam je to obtížné a v soukromém sektoru právě nesmíme příliš komplikovat život soukromým investorům. Ve Francii Máme velmi složitá ustanovení, pokud o energetickou účinnost ve výběrových řízeních a tam si myslím, že hrozí, že to zpomalí soukromé investice do stavebnictví. Přitom je to oblast, kterou bychom měli podporovat, takže musíme zajistit vyváženost mezi legislativou a také impulzy pro veřejný, tedy soukromý sektor, jinak se nám to velmi těžko podaří vyřešit. Děkuji. Děkuji vám, pane Balčitisi. Děkuji, pane předsedo. Stručná poznámka. Žádný z vystupujících ani já jsem se nezmínil o důležitosti veřejných eh, výběrových řízení státních zakázek. Podle mě to by měl být jeden z hlavních požadavků pokud jde o způsobilost, transparentnost, ceny a tak dále. Já si myslím, že my kolegové budou všichni souhlasit s tím, že státní zakázky by měly sehrávat důležitou roli, že energetická účinnost by tam měla hrát důležitou roli v těchto veřejných výběrových řízeních. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bych udělil ještě jedno slovo panu Weiss eh, Gerbrovi. Verwechselt ähm. <laughs> Promiňte, já jsem vaše jméno zkomolil, zaměnil jsem eh, jej s jménem kolegyně. Krátká poznámka ke zpravodaji. Chtěl bych konstatovat, že jsme přesně to tež učinili. My jsme eh, výběrové řízení eh, prověřili tež. To byl jeden z bodů našich doporučení. Eh, totiž řekli jsme, že za nejnižší náklady musí být poskytnut nejvyšší možný výkon. To eh, je právě ona eh, nákladová účinnost. A pak ještě eh, připomínka na adresu komise. Já mám velkou radost, že jste přijali tato doporučení tak pozitivně a mám za to, že to, co jste nám eh, představili pro budoucnost, je eh, eh, velmi potěšitelné a mm, komise se tady určitě vydala správným směrem. Účetní dvůr je určitě ochoten spolupracovat na tom, aby směrnice dosáhly svého cíle. My vám velmi rádi nabízíme naši spolupráci. Ještě další stručná poznámka k další vaší poznámce. Uvedli jste, nebo uvedl jste, že komise usiluje o integrovanou eh, mm, rozvojovou politiku nebo politiku vývoje. To je nám jasné a proti tomu vůbec nenamítáme. Také jste uvedl, že vždy chcete posuzovat celkový projekt. To je jasné, jinak to ani nelze. My bychom chtěli pouze upozornit na to, byste totiž také zmínili cíl 2020-2020. Eh, Takže my upozorňujeme pouze na to, že Cíl 2020 je už cílem politickým, politického rázu na rozdíl od minulosti a my navrhujeme, že v budoucnu, kdy budeme mít k dispozici 17 miliard, že chceme těchto 17 miliard z 80 nebo 90 nikoli pouze 10-20 použít na opatření energetické účinnosti a to musí být i cílem komise. Musí to být společný cíl. A jak toho dosáhnout? Tady myslím, že můžeme v skutku usilovat společně o přijatelné řešení pro všechny. Děkuji, pane Wilkbauer, abyste to přesně vystihl, o co nám tady jde Jde nám o to, jestli cíle, které jsme eh, vytkli, skutečně lze dosáhnout. Chceme-li sanovat eh, budovy bez energetické účinnosti, tak to lze také, ale chceme mít eh, jasno v našich rozpočtech a chceme být věrní tomu zadání, tak musíme s prostředky určenými na energetickou účinnost dosahovat i efektu energetické účinnosti. Jinak mm, bude Eh, otázkou, zdali bychom neměli ty prostředky spíše eh, vydávat na inovace, tvorbu nových pracovních sil a tak dále a e, nikoli na energetickou účinnost. Takže to není banální otázka, zdali e, s těmi prostředky e, byly rekonstruovány zámky nebo modernizovány hezké byty, což je také příjemné, ale neodpovídá to cíli energetické účinnosti. Takže v tomto ohledu jste vy skutečně i Eh, správně posoudil eh, situaci a stanovil jste priority přesně tak, jak to odpovídá našemu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji za eh, vaše komentáře v této věci a nyní se táží pana zpravodaje Balčity, zdali si přeje slovo na závěr. Je, labai trumpai, Jen pár slov, pane předsedo. Měli jsme tedy tuto poslední výměnu názorů a je přirozené, že tyto otázky jsou považovány za velmi důležité. Pokud jde o státní zakázky, tak samozřejmě je nutné, aby byly elektronické, aby se eliminoval lidský faktor v tomto procesu. A tento úkol není z nejsnadnějších pokud jde o splnění cílu 2020, 20 20 ale to, co nám říkal zástupce účetního dvora a zástupce komise, podle jejich slov jde o vytvoření systému, který bude fungovat v praxi a díky němuž si budeme moci ověřit, zda všechno dobře funguje. Děkuji. Velice vám děkuji tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. Je to poslední bod před polední přestávkou. Přerušuji naše jednání do 15. hodiny. V 15 hodin tu bude pokračovat společné zasedání výboru Kont a Líbe na téma směrnice PIF oba zpravodajové Ingeborg Kresle a Juan Fernando López Aguilar budou informovat, respektive budeme o této směrnici PIF diskutovat s komisařem Šemetou. Děkuji a přerušuji jednání do odpoledne.